Vítám państwa. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Všechny vás vítám na odpoledním zasedání našeho výboru. Začneme prezentací studie tematické sekce na téma odvětví cukru v EU po ukončení režimu kvót, kterou jsme si zadali. Jak víte, podle programu, po této prezentaci bude následovat slyšení na téže téma. Cílem této studie je udělat přehled eh, aktuální situace na evropském a mezinárodním trhu cukru. A jak pořád opakujeme, dochází ke globalizaci na trhu a u cukru je to vidět o to více. Chceme, aby nám tato studie ukázala, jaký vliv má ukončení režimu kvót na produkci cukru to po roce 2017, tak abychom mohli navrhnout nadcházející regulaci unijního trhu. V roce 2015 jsme ukončili kvóty na mléko, v roce 2017 podle předchozího rozhodnutí, které jsme přijali před několika lety, dojde k restrukturalizaci cukerného trhu. Díváme se na dopady. Někteří říkají, že jsme narušili stabilitu cukerného trhu v Evropě, ale určitě o to nám daleko více řeknou naši odborníci. Je to paní Barbara Viličko a pan Petr Scheiner. Z institutu uh, výzkumného ústavu pro eh, zemědělskou a potravinářskou ekonomiku v Polsku. Jako vždy nejprve si vyslechneme odborníky a potom dostanou slovo v diskuzi poslanci a poslankyně a potom proběhne samotné slyšení. Máte po deseti minutách, celkově tedy 20 minut. Podělte se o těchto 20 minut mezi sebou sami se rozhodněte, kdo začne první. Děkuji, pane Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pan předseda již představil cíl této studie, takže se pustím do samotné prezentace. Nejprve pár slov k cíli tohoto projektu, o významu cukerného sektoru v EU, o stávající regulaci, o tom, jak bude regulace vypadat v budoucnosti a Potom se podíváme na situaci na globálním trhu a unijním trhu, podíváme se na tendence a vykreslíme si určité scénáře budoucího rozvoje trhu cukru, které mohou nastat a potom se dostaneme k samotnému návrhu regulace tohoto trhu po reformě. Cílem naší studie bylo, jak říkal pan předseda, a já to krátce připomenu, vyhodnotit stávající situaci na mezinárodním a unijním trhu cukru. A následně se podíváme na jednotlivé scénáře a na možná řešení, jak regulovat trh cukru po roce 2017. Takže, dámy a pánové, Trh cukru v Evropské unii je velmi významný, protože cukr je hlavní sladidlo a navíc cukrovarnictví vytváří také řadu vedlejších produktů, třeba melasu a zbytky, které se používají jako krmivo. Jedná se zhruba o 30 tisíc zaměstnanců, 140 tisíc zemědělců a k tomu připomínejme služby e, firem, které tedy obsluhují zemědělce, pěstitele cukro, eh, cukrové řepy, řepy cukrovky a kromě toho také cukrovarnictví má velký význam eh, pro rozvoj místní oblasti a také má ekolo, eko, ekologické pozitivní dopady, zvyšují eh, biodiverzitu, a udržují zemědělskou půdu ve velmi dobrém stavu a Nakonec je potřeba také připomenout eh, bezpečnost dodávek potravin v EU, čili cukrovarnictví je vlastně součástí naší vlastní potravinové svrchovanosti a soběstačnosti. Náš trh s cukrem v Unii je velmi regulován. Regulace vychází z eh, produkčních kvót a minimální ceny výkupu řepy cukrovky a také se opírá o regulaci zahraničního trhu. K čemu může dojít po roce 2017? Za prvé, tedy dojde k ukončení režimu kvót. Nebudeme mít ani minimální výkupní ceny řepy cukrovky a nebudeme mít ani 12 euro na tunu cukru jako produkční náhrady. Co se týče zahraničního obchodu, což je také velice důležitá oblast, tak tam k žádné zásadní, zásadní změně pravidel nedojde. K čemu mohou vést tyto změny v rámci fungování tohoto sektoru? Konkurenční síly hrají významnou roli. Za prvé, konkurence mezi samými producenty v tomto odvětví, protože cukrovarnictví je oligopol, máme tam tedy několik producentů, kteří eh, cukr dodávají řadě odběratelům. A potom tam máme také vnější síly, a tedy tržní síla pěstitelů, možnost vstupu nových podniků, a konkurence náhradních produktů, například izoglukóza, bude nejlepším příkladem. A tento sektor je v tuto chvíli velmi regulován. Producenti dostávají produkční kvóty, jinými slovy tedy žádná nová firma nemůže produkci spustit. Co se týče eh, síly pěstitelů řepy cukrovky, tak ta je v podstatě podporována minimální výkupní cenou řepy cukrovky. A může se také zvýšit produkce izoglukózy, takže i síla konkurentů cukru se bude zvyšovat. Takže dojde k poměrně zásadním změnám a ten sektor začne fungovat trochu jinak. Podívejme se na světový trh s cukrem. Tady vidíme velmi pomalou dynamiku růstu, jak spotřeby, tak produkce. Obé se zvedá, zvyšuje zhruba o 2% ročně. Produkce třtinového cukru vzrůstá rychleji, zatímco cukr z řepy cukrovky tam ten růst je pomalejší. Tržní síla je tedy slabá a slábne oproti třtinovému cukru. Máme zde určitou cykličnost na světovém trhu s cukrem. Konjunkturální cykly byly dříve pětileté, dnes jsou víceméně tříleté. Tady to vidíte dobře i na grafech. Obecně ceny cukru závisí na poptávce a nabídce, ale jsou tam i další faktory, jako třeba ceny energií. Pokud rostou zásoby, tak klesají ceny cukru, pokud klesají zásoby, tak vzrůstají ceny. To také tady vidíte na grafu. Teď, co se týče perspektiv trhu cukru na světě, tak ty vypadají celkem slušně, protože roste populace, počet obyvatel světa, mírně se v rozvojových zemích zvyšují platy a následně tedy poptávka po cukru bude vzrůstat. A otázka je, kdo v budoucnosti bude produkovat ten cukr, který bude obsluhovat zvyšující se poptávku dlouhodobě jak FAO, tak OECD říkají, že ceny budou zhruba na 40-80 dolarech za tunu bílého cukru, nespracovaný cukr bude trochu levnější. Na podrobnosti už nemám moc času, takže eh, hned přejdu k unijnímu trhu. Reforma v letech 2006 a 2010 způsobila velké strukturální změny na trhu cukru v EU. Řada podniků bylo vyloučeno z produkce, pěstuje se řepa cukrovka na menší ploše, ale zvýšila se zásadně efektivita. Jinými slovy tedy produkce na firmu zrůstá, vzrůstá také produktivita práce. Jinými slovy, pohybujeme se mezi 16 až 19 miliony tun. Eh, liší se to rok od roku kvůli počasí v nových členských státech ty fluktuace jsou poměrně velké. Spotřeba je stabilní a nasycená. Tam je to omezené, protože v tuto chvíli už se spotřebovala 40 kg na osobu, takže není možné to příliš zásadně zvětšit. V každém případě ale je možné zvětšit poptávku v potravinářském průmyslu, který by například mohl i prodávat a vyvážet potraviny s obsahem cukru. Produkce je vyšší než kvota, takže potřebujeme <clears throat> určité způsoby, jak řešit ten cukr nad kvóty. Regulace zahraničního obchodu a bilaterální dohody s rozvojovými zeměmi vedou k tomu, že Evropská unie musí dovážet až 3 až 4 miliony tun a zároveň je potřeba ale něco udělat s cukrem nad kvóty, který je tedy do značné míry vyvážen. Dovoz tvoří zhruba 20 našeho trhu, vývoz asi 10 čili soběstačnost trhu Unie se mění v závislosti na tom, jak který rok vypadá produkce, ale zdá se, že toho cukru trochu u nás chybí. Teď, co se týče dlouhodobých tendencí, tak chci říct, že Evropská komise vydala prognózu, ze které my jsme do značné míry vycházeli v této studii. Máme 1,5 milionu hektarů, na který se pěstuje řepa cukrovka. <clears throat> Očekává se, že výnos vzroste, produkce bude někde kolem 17 milionů tun, s tím, že poptávka se mírně sníží, a kolem 1,8 či 2 milionu tun budeme mít dovoz podle mezinárodních smluv a je potřeba také navýšit vývoz. Ceny cukru budou oscilovat podle této prognóze kolem 400 euro za tunu. Čili je tady určité ohrození, že klesnou výkupní ceny řepky cukrovky a že se dostanou až pod minimální cenu. A protože už nebudeme mít kvóty produkce izoglukózy, tak se očekává, že její produkce naroste a bude představovat až 11 na trhu sladidel. Prognóza, kterou předložilo FAO a OECD, používá eh, určitý model obecné rovnováhy. Dá se tedy s nimi počítat dlouhodobě. Je ale potřeba mít na paměti, že ty podmínky na světovém trhu se poměrně zásadně mění a může se stát, že tyto ceny budou zásadně klesat, což už jsme konec konců viděli během posledních dvou let, ale stejně dobře tak můžou růst, tak jako se to stalo po reformě v roce 2006. A 2010 ceny v roce 2011 a 2012 byly velmi vysoké a cukrovarnický průmysl měl velké zisky. Takže jsme tady navrhli tři scénáře vývoje situace. Za prvé, stávající situace, tedy 350 euro za cenu. Druhý scénář je velmi pesimistický v tom, že tedy klesnou na 250 euro za tunu a potom máme třetí scénář, který očekává, že dlouhodobě se ty ceny budou pohybovat mírně nad 500 eury za tunu, což vlastně teď vidíme, ceny rostou kvůli slabší konjunktuře, ale to neznamená, že ty ceny budou na takové úrovni pořád. Vyjednávání o mezinárodním obchodě v Doha běží velmi pomalu. Můžeme tedy očekávat, že nedojde k zásadním změnám v mezinárodním obchodě rychle. Je potřeba vzít také v úvahu TTIP a e, dohodu o volném obchodu se Spojenými státy. Pak tam tedy jsou analytické metody, eh, model základní čáry, analýza dynamiky a struktury. To jsou tedy metodiky, kterých jsme se drželi. Podívejme se tedy na tyto tři scénáře. Ve výsledku prvního scénáře nezhledáváme žádné zásadní změny. Pořád to bude zhruba 17 milionů tun, produkce řepy cukrovky eh, zhruba stejná je spotřeba, Eh, menší změny ve vývoji a vývozu a dovozu, a mm, soběstačnost 99%, ceny zhruba 400 euro za tunu cukru v EU. To jsou ceny relativně nízké a otázka je, do jaké míry za tak nízkých cen producenti budou schopni uh, jak si přežít. Druhý scénář je velmi pesimistický. To by vyžadovalo e, zásadní změny, snížila by se plocha, snížila by se produkce cukru, objevily by se nevýhodné podmínky v zahraničním trhu v tom, že dovoz bude vyšší než e, vývoz o tunu a, které e, milion a půl tun. Sníží se soběstačnost, více se bude dovážet a budeme mít i nízké ceny trhu ceny na trhu v EU, tedy 340 euro za tunu, takže budou moci produkovat a přežít jenom ty nejefektivnější podniky. A potom třetí scénář, to je jaksi velký rozvoj cukrovarnictví, zvýšení plochy, zvýšení produkce. Produkce bude vyšší než spotřeba, takže můžeme neto vyvážet zvýší se soběstačnost, bude tedy na 109% a, a ceny na trhu v EU zásadně vzrostou. Kdyby začaly probíhat tyto scénáře, tak hospodářské subjekty v cukrovárnictví budou muset činit zásadní kroky. V prvním scénáři by si to vyžádalo další strukturální změny, ty nejmenší firmy a nejméně efektivní firmy pravděpodobně nepřežijí a produkce se bude koncentrovat hlavně do 15 starých států EU. A ty největší strukturální změny se objeví v pesimistickém scénáři, kde pouze ty nejefektivnější firmy a regiony budou schopny přežít na základě toho, že budou schopny přežít i za tak nízkých cen. Platí to jak pro zemědělce, tak pro zpracovatelské podniky. A hluboké restrukturalizační ceny ponesou velké sociální nápady a také náklady a, a také ekologické negativní dopady. Ten třetí scénář je velmi optimistický a pakliže by se stal, tak by se zvýšila produkce a došlo by k rozvoji cukrovarnictví. Takže, jaké řešení? Jakou zabezpečovací síť vytvořit, do které může, jak si měkce dopadnout tento sektor po této reformě? Východiskem bylo, že politika vůči odvětví cukru musí naplňovat jisté cíle. Za prvé, zajistit vysoký životní standard, zaručit bezpečnost dodávek na evropský trh, garance stabilních cen, jak pro výrobce, tak pro spotřebitele, trvale udržitelný rozvoj cukrovnictví, cukrovarnictví, konkurenceschopnost na světovém trhu. To jsou cíle, které bude dost těžké naplnit eh, všechny jedním balíčkem opatření protože jsou to cíle, které do značné míry jdou proti sobě. Ale to neznamená, že bychom se o to neměli ani pokoušet. Poprosím o chvíli strpení. E, třeba też ještě, proszę Państwa, powiedzieć... E, Společná zemědělská politika se změnila ve svém fungování od základu. Už delší dobu vidíme, že regulace na trhu sehrává stále menší roli a více důrazu se klade na podporu příjmu zemědělců, mimo jiné. No a v této souvislosti jsme se pokusili předložit určité návrhy. Máme tady určité rámové podmínky. 1308 z roku 2013. Toto nařízení je tedy hlavním právním nástrojem, právním nástrojem v této oblasti. Mezi nástroje regulace trhu patří regulace zahraničního obchodu. Ta bude určitě sehrávat velkou úlohu můžeme mít určitá řešení třeba záruky za uh, úvěry, soukromé skladování cukru a observatoř, průzkum trhu, tak jako jsme to měli i na trhu mléka. Protože mít informace o trhu, to je základ pro konkurenceschopnost a jak podniky, tak evropská státní zpráva musí být schopny rychle reagovat na vznik krizových situací. Nařízení, které jsem zmiňoval, vytváří tedy určitý rámec, umožňuje podporu producentů a likvidace minimálních výkupních cen tuto situaci zkomplikuje. Důležitou roli tedy budou hrát smlouvy a různé podpory pro skupinové, skupiny producentů a odvětvové organizace. V některých zemích platby navázané na produkci budou také sehrávat svou úlohu. Podpora investičních činností, podpora investic do zemědělských podniků, to je další opatření, které může situace zlepšit. Potom je potřeba se zamyslet nad regulací v oblasti řízení rizika. Tady je možné připravit určité nástroje, které umožní omezit toto riziko. Řepa cukrovka má i velkou ekologickou úlohu, Takže veškerá opatření společné zemědělské politiky v zemědělsko-ekologické oblasti by měly být k dispozici pro pěstitele řepy cukrovky. Myslím, že už teď tomu tak je. A teď jenom pár závěrů nakonec. Jak jsem říkal, evropský trh je velmi regulovaný, ta regulace se mírně rozmělní. Cukrovarnictví je strategické odvětví, a proto se zaslouží zvláštní zacházení. Likvidace produčních kvót a minimální výkupní ceny řepy cukrovky zásadně změní podmínky konkurence na trhu. Situace na trhu Evropské unie bude velmi korelovat se světovými trhy a je potřeba se na tuto situaci přizpůsobit. A je potřeba, abychom rychle četli tržní signály, vyhodnotili je a přijímali rozhodnutí, která smírní dopady. Zemědělská politika vůči celému odvětví cukru musí být komplexní, některá řešení už se předpokládají, jsou vytvořena, jiná bude potřeba ještě dopracovat. A potom bude možné tedy zmírnit dopady. Restrukturalizace bude i nadále potřebná v tomto odvětví. Bude potřeba stále zvyšovat efektivitu jak ve smyslu pěstování řepy cukrovky, tak v cukrovarnictví. To je z mé strany všechno. Pokud máte nějaké otázky, tak jsem k dispozici. Děkujeme. A zahájím diskusi. Kdo se hlásí? Jako první pan poslanec Des. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedu. Eh, chtěl bych také poděkovat za představení této eh, studie. Eh, bylo to velmi zajímavé. Vy jste hovořil o řízení rizik, o opatřeních a já bych chtěl vědět, Jaká opatření máte na mysli v této souvislosti? O jedné věci jste ale nehovořil. V Evropě máme země, kde jsou platby vázané na produkci a pak e, kde nejsou vázané na produkci. E, máme tedy narušení hospodářské soutěže v rámci Evropy, protože když někdo dostane 400 euro na hektar v jedné zemi a v druhé zemi zase ne, tak tam dochází k narušení hospodářské soutěže. Zohlednil jste toto narušení hospodářské soutěže ve vaší studii, nebo jste se vyhnul tomuto problému z nějakého důvodu, protože eh, to je věc, která je velmi eh, důležitá. Eh, protože budeme-li reagovat rychle na rizika, tak jak můžeme rychleji reagovat na rizika? My jsme u krize s Mikem viděli, že systém eh, intervenčních cen je těžkopádný, že funguje pozdě a už nemáme další systém intervenčních cen. Tak jakým způsobem máme eh, reagovat, když teď skončí ty kvóty? Děkuji. Než dám slovo dalšímu, tak jsem chtěl přivítat pana poslance Luce Gepela. Velmi vás vítáme. Jsme velice rádi, že jste tady. Nyní má slovo pan Omanzi, prosím. Monsieur le Président, je vous... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaši prezentaci. Když jste hovořil o této studii sektoru cukru, tak je potřeba říci, že jsme zapomněli na celou část tohoto trhu. V této studii se vůbec nezmiňuje třtinový cukr. Přičemž víte, že francouzské zahranič, eh, zahraniční a, zámořská území Reunion a Guadeloupe jsou pěstiteli třtiny. Patříme mezi deset největších eh, producentů z 22 producentů cukru v Evropě. Zapomněl jste na to a musím říci, že se to nelíbí poslancům z tohoto regionu a nelíbí se to ani aktérům, kteří sledují naši diskusy a kteří si dělají velké obavy z dopad této reformy, o kterých jste hovořil. A já s vámi souhlasím, že tyto dopady budou skutečnou revolucí tím, že se tedy odstraní jak kóty, tak minimální výkupní ceny. To opravdu eh, spochybňuje úplné základy tohoto trhu a budeme muset se na nimi znova zamyslet. Ale když se nad nimi budeme zamýšlet, tak bude potřeba, abychom zohlednili i třtinový cukr. A byli bychom bývali rádi, aby toto bylo zahrnuto do této studie. Protože velmi často upozorňujeme na to Evropskou komisi, říkáme, vy zapomínáte na zámořská francouzská území. Mám tedy za to, že Evropský parlament by také měl jít příkladem ze smlouvy konec konců podle článku 349 máme povinnost zahrnout tento rozměr do své práce. Já budu připraven s vámi na tom pracovat a napravit toto opomenutí. Děkuji. Pan poslanec Jara, prosím. Eh, děkuji vám a také za představení této studie, eh, protože se jedná o Eh, velice důležité téma, je to ožehavé téma, eh, týká se to otázky eh, zrušení kvót pro Německo, to je to důležité, potřeba se rozhodnout, aby to nedopadlo špatně, ale bohužel to nedopadlo dobře, nejedná se pouze jenom o krizi, ale je důležité, abychom neudělali ty samé chyby, které jsme udělali v minulosti, když jsme zrušili kvóty na mléko. Chtěl bych položit eh, u této příležitosti několik dotazů. Za prvé, vy jste správně eh, poukázal na eh, platby vázané na produkci. Co si o tom myslíte? Je to vhodné, pokud jde o narušení hospodářské soutěže? Mm, jak by se to dalo třeba dělat jinak? A potom ten druhý dotaz. Vy jste Eh, hovořil o tom, že musíme eh, pracovat na řízení rizik, jak eh, byste si to tedy představoval, máte nějaké nápady a za třetí dotaz musíme přistoupit ke strukturální reformě. Existuje potřeba v případě smluv, třeba jestli máte nějaké nápady, tedy už kvóty nebudou a jedná se tedy o podmínky volného trhu, eh, takže se bude, bude to fungovat tržně, tedy nabídka a poptávka. Jak eh, eh, bychom v tomto sektoru to udělat lépe než v sektoru mléka, protože tam docházelo k nadměrné produkci, tam se jedná o těch 5 které jsou tady e, zmíněny a e, samozřejmě potom také e, mnoho firm bylo ohroženo existenčně. Takže v tom celém řetězci musíme hodně věcí změnit a potom ta vnější ochrana, tento termín, tak myslíte si, jestli je ta vnější ochrana nadále e, ještě potřeba, když už nebudeme mít kvóty? Pan poslanec Vazon, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ta studie byla zajímavá a znepokojující, jak pro pěstitele řepy cukrovky, tak pro producenty cukru. Náš odborník jasně řekl, že malé a střední podniky budou z trhu mizet. Zemědělská politika společná je pro pěstitele řepy je velmi špatná. Francouzské odbory měli volné zhromáždění příští měsíc a musím říci, že to na mě velmi zapůsobilo, to, co říkali. Říkali například, že se bude muset zvýšit produkce řepy cukrovky, což povede k nutné reorganizaci celého sektoru. Já doufám, že to nedopadne tak jako s každou s každým zvýšení produkce, která vede často k koncentraci a následně k zhoršení hospodářské soutěže. A máme vnitrostátní nástroje a měli bychom zachovat i stávající komunitární nástroje, chceme-li získat dostatečné informace. Také jsem se setkal s některými zástupci, kteří na tuto poukazovali. Cukrovarnictví bude tím nejvíce liberalizovaným trhem na světě a konkurence rozhodně s námi nebude mít smilování. Nebudeme mít stejná pravidla všude. Máme velkou pochybnost z konkurence mezi členskými státy a také z konkurence s Mercosurem. Víte, že cukr je velmi chráněn v Mercosuru. Francie a odborníci říkají, že toto odvětví by mělo být vyňato z vyjednávání o volném obchodě. Také si myslím, že bychom se měli vyjádřit k otázce geneticky modifikované cukrovky. Zajímalo by mě, co si, jak si o to myslí odborníci z tohoto odvětví. Děkuji. hvala za besedo. Eh, Děkuji vám. Eh, hovoříme zde o odvětví, eh, které bylo regulováno v roce 2006. A několik evropských států, mezi nimi Slovinsko, tenkrát omezilo produkci cukru, pozastavilo a přestalo se pěstovat a vzhledem k nízkým eh, cenám ta situace byla komplikovaná. Potom se tato situace změnila a eh, tenkrát se stalo to, co bylo oznámeno při, uh, u přitosti zavedení kvót. A proto zde vyvstává otázka, zdali není na čase po odstranění kvót rozmyslet si, jestli bychom neměli se vrátit eh, k produkci, protože tady existují obavy ohledně toho, že to povede k dalšímu propadu cen. Existují ale různé úvahy ohledně eh, toho, že by se eh, použila cukrovka na etanol. Třeba už se to vyzkoušelo v Nizozemsku. Proto bych já chtěl vědět, jaký máte názor v souvislosti se zrušením kvót, jestli existuje možnost, že by se cukrovka používala i pro jiné účely. A potom ten eh, cyklus eh, oběhové ekonomiky, o tom se tolik eh, v Evropské unii hovoří, tak kdy to bude realizováno? Um, with the, uh, last, uh na, v průběhu poslední reformy s cukrem vystalo scénárium Irské republiky, které znělo neprodukovat eh, dále cukr, konec s řepou a možná nyní tedy eh, je takové upozornění do budoucna a zřejmě tedy mm, nastane znovu období produkce pěstování eh, řepy. Samozřejmě ta se může využívat na různé eh, druhy, jako třeba krmivo pro zvířata v období zimy, nejen pro cukr. My jsme na těch slajdech viděli samozřejmě i ty politické záměry. A tam se objevuje slovo koheze. Ale kde je tady ta koheze, pokud v EU nemáme politiku, která povede eh, k situacím, kde by země nemuseli dovážet veškerý jejich cukr. My jsme se připojili k eh, ZP. Někteří tehdy byli skeptičtí, někteří ne to, tolik, ale je to taková samozřejmě běžná politika EU za cílem snižovat eh, environmentální dopady, ale jak to bude s naší budoucností? Nyní tedy naše země musí dovážet veškerý náš cukr, a, ale to, co je tam napsáno, tedy e, to není irský cukr, protože pochází od jinut, takže to slovo koheze e, vede k tomu, že musíme dovážet kvůli evropským politikám cukr, ale zároveň pak zase Evropa říká, chovejte se e, rozumně z důvodu klimatických změn. A jak je to ohledně těch eh, průměrných hodnot s odhadem do roku 2025, když tedy eh, když Eh, lidé třeba v Irsku i nadále budou prostě muset nadále eh, dovážet a jiní zase to budou pěstovat, budou spotřebovávat velké množství vody. Jak je to tedy propojeno s tou politikou klimatických změn? Já jsem to ve vašem projevu neslyšel, paní Kostinger. Já, vielen Dank. Eh. Děkuji vám za tuto velmi komplexní a zajímavou přípravu studie. Já souhlasím s mnohými předřečníky, kteří hovořili o tom postupu, a že e, se staví kriticky ke zrušení kvót, protože během minulých let jsme byli svědky toho, že některé politiky v minulosti nebyly tak e, schopné být připraveny na budoucnost. Já bych se chtěla zeptat, co se týče řízení rizik v této oblasti, jak jste o tom vyhovořil, eh, eh, také co se týče ochrany trhu EU prostřednictvím cel, tak jestli to není eh, v rozporu s tím, co zažíváme v té skutečné politice, do jaké míry můžete vy posoudit, že takovéto návrhy jsou eh, realistické potom v těch eh, konkrétních politikách, jestli to na ně bude mít vliv. A jestli vy vycházíte z toho, že cíl Evropské unie v budoucnu eh, bude mít svrchovanost v zabezpečení dodávek a týká se to cukrového průmyslu jako celku. Jak k jakým politickým opatřením eh, byste přistoupil, které se vyvozují na základě vaší studie, tak abychom eh, zachovali a postavili na, nohu, na nohy eh, cukrovarnický sektor v Evropě? Sí, gracias. Děkuji. Pan Jár hovořil o tom, že bychom neměli opakovat eh, chyby, eh, které se staly při eh, zrušení mléčných kvót. A má pravdu, protože není dobré, když nyní Evropská komise přišla s návrhem zrušení kvót na cukr a odmítá vytvořit skupinu na vysoké úrovni a Evropská komise trvá na tom, že expertní skupina je dostačující. To není dobré, protože budeme-li přistupovat jinak k cukru než k mléku, tak to znamená, že dojde ke stejným eh, změnám. A jak řekl pan Jár, eh, ty chyby jsou velmi pravděpodobné. Chtěla bych připomenout, že reforma z roku 2006, a která vstoupila v platnost v roce 2007, eh, řešila se tedy nadměrná produkce v Evropě a zaplatili za to dvě země, Portugalsko a Španělsko, protože museli zaplatit za nadměrnou produkci v jiných evropských zemích a tyto dvě země za to nemohly. Jednalo se o omezení e, tun e, cukru e, ve Španělsku a v Portugalsku a na Prineském polostrově tedy zmizela velká část eh, cukrovarnického průmyslu. A nyní čelíme velké revoluci, eh, která může vést k tomu, že zmizí ten poslední zbytek cukrové řepy na Prineském polostrově. Vy jste hovořili o tom, jestli jsou dobré či ne vázané produkci. Vy ve střední Evropě vycházíte z toho názoru, že je toto odvětví v dobré situaci, ale není to tak. Ta situace je velmi delikátní delikátní a bez vázaných podpor toto odvětví zmizí z Pirinejského poloostrova. Já si myslím, že je dobré, abychom si to dvakrát rozmysleli, jestli opravdu je dobré, aby zmizely eh, podpory vázané na produkci, protože kdybychom eh, měli eh, skupinu na vysoké úrovni, tak tato skupina by to mohla říci komisi. A já si myslím, že takováto skupina je opravdu velmi důležitá. Chtěla bych, aby Evropská komise se nad tím zamyslela. Druhá věc. Máme regiony nejvzdálenější, které Eh, Madeira a Kanárské ostrovy, kde není třtinový cukr a oni využívají možnost, možností nad kvóty. A když nebudeme mít kvóty, tak jak zaručíme eh, Madejře a Kanárským ostrovům cukr? Uvažovali jste na tom, že tyto nejzálenější regiony budou muset platit mnohem víc za cukr a že pravděpodobně zůstanou mimo trh? Jestli máte k tomu nějaký názor, tak já bych si to velmi ráda vyslechla. Děkuji. Já pěstuji cukrovku od roku 71. A za roky jsem si všiml, že světový obchod se velmi mění. Viděli jsme období velmi vysokých i velmi nízkých cen. Nicméně v poslední době, především ve Spojeném království, se setkávám s jinou věcí, a to organizovaná kampaň proti cukru ze zdravotních důvodů. A já mám pocit, že bude účinná. Ten argument spočívá v tom, že všichni tloustneme ve Spojeném království, říká se tomu obezita, a že to stojí peníze, že se to musí léčit. Jednoduše se říká, tak tolik se necpěte, není to zase tak úplně jednoduché, když se tady musí věnovat tolik peněz do toho, abychom se nepřejídali. Teď se tady k cukru chováme jako k tabáku. Pokud pěstujete řepu cukrovku, <clears throat> tak pár lidí se na vás bude dívat, když, eh, jako kdybyste řekl, že pěstujete tabák. Skoro už to tak je, prostě není to módní pěstovat cukrovku. A já jsem si nikde nevšiml, té prezentaci, že byste to brali v úvahu. Možná, že Spojené království není typickým zástupcem celé Evropy, to já nevím. Ale mám pocit, že tento trend nadchází a já mám z toho pocit, že se bude posilovat a že následně padne poptávka. Někdo za mnou zde zmiňoval jiné alternativy. že třeba můžete používat aerobních digestoří k tomu, aby se přímo z cukrovky dělala energie. Nicméně tam potom hodně závisí na tom, v jaké blízkosti se ta energie spotřebuje, protože čím více se převáží, tak tím méně jí zbyde. A já mám pocit, že se to dá vyřešit jenom tím, že se maximálně budeme snažit o co největší výkon. Výnos, pardon. A k tomu musíme vzít v úvahu nové šlechtitelské techniky, ale i proti tomu se lidé brání. Takže bráníme se proti konzumaci, bráníme se proti tomu, aby zemědělci mohli mít obrovské výnosy, a to jenom z toho důvodu, že se vám nelíbí slova GMO. Pan Vanagan hovořil o cukrovarnictví. Já se vzpomínám, když v Irsku bylo. Pak se to všechno uvolní, pokud nebudou žádné kvóty, no tak potom podnikatele v Irsku se můžou pokoušet přesvědčit eh, zemědělce, aby pěstovali řepu cukrovku a můžou podkopat dovoz. To je čistě finanční záležitost. Já nevím, že by se do toho musela zrovna Evropská unie plést. Mám pravdu. Poprosíme o představitele. Poprosím zástupce Evropské komise, paní Bogel z generálního ředitelství Agri, aby si vzala slovo. Bardzo proszę. No. Get the floor, um, at... Děkuji. Já... Uh, my se přihlásíme o slovo, až k nám, uh, se k nám dostaví také náš zástupce generálního ředitele. Poprosíme. Dobrá, děkuji. Tak v tom případě požádám odpovědi o odpovědi od prezentujících. Určitě si rozdělíte, kdo odpoví na jakou otázku. Žáno, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, za tu spoustu zajímavých otázek. Vaše otázky poukázaly na to, jak složitý tento problém je a jak těžká tato situace je. Co se týče řízení rizika a nástroje, které k tomu máme, tak na to zodpoví kolegyně. Já se pokusím odpovědět na některé vaše otázky týkající se samotného odvětví cukru. Takže. Máme rámcové podmínky, které nám dávají velmi úzký prostor. Těch možných řešení není tolik. Za prvé tedy máme vnější podmínky, tedy regulace zahraničního trhu. Máme specifické závazky týkající se dovozu cukru z rozvojových zemí, z Afriky, z Karibiku a Pacifiku. To jsou země, které jsou nejméně hospodářsky rozvinuté. A potom také máme podmínky týkající se vývozu. Evropská unie může vyvážet cukr s kompenzacemi, ale tyto kompenzace jsou teďka v tuto chvíli pozastaveny a VTO zrovna nechce, aby se podporoval vývoz cukru z Evropské unie. A takže tady nemáme možnost to moc regulovat. Teď, co se týče tínového cukru a jeho rafinace. Ano, my jsme tomu nevěnovali moc prostoru, ale vycházeli jsme z toho, že klíčovou roli bude sehrávat právě cukr řepný. Podmínky zahraničního obchodu, podmínky zahraničního obchodu, o kterých jsme hovořili, se příliš měnit nebudou, takže mám za to, že v rafinaci surového cukru nebudou moc velké změny. Možná, že se dá zvýšit efektivita, možná, že budeme moci aktivněji hrát na světových burzách, protože určitě důležitou roli budou hrát i ceny, za které si koupíme cukr k rafinaci. Také to bude záviset na tom, za kolik se ten cukr bude prodávat. Z toho jsme tedy vycházeli a na tom základě jsme zpracovávali svou studii. To je tedy jedna otázka. A druhá otázka, která se objevovala dost často, jestli řepa cukrovka se dá zpracovávat i k jiným cílům než k výrobě cukru. Ano, možné to je. Otázka ovšem zní, za jakou cenu se ta řepa bude vykupovat, kolik producenti bioetanolu třeba budou ochotní zaplatit za řepu cukrovku, jestli ty ceny budou dostatečně atraktivní na to, aby se to vyplácelo zemědělcům. Těžko říci v Evropské unii, jak to vypadá se skutečnými náklady na pěstování řepy cukrovky, protože v různých zemích se počítají jinak. Čili mezi členskými státy také existují obrovské rozdíly e, zemědělsko-klimatických podmínek, takže ty náklady vypadají všude jinde. Minimální cena, která byla kdysi stanovena na 26 euro 29 e, centů, pokrývá tyto náklady, ale nemusí to platit nutně pro všechny členské státy. Tedy, aby produkce bioetanolu z řepy cukrovky se vyplatila, no tak by ho museli zaplatit dostatečnou výkupní cenu. Jestli tomu tak bude, o tom mám pochybnosti. Pokud ceny energie budou nízké, pokud budou ceny energie velmi vysoké, no tak potom produkce bioetanolu se vyplatí a producenti budou schopni zaplatit vyšší ceny. Můžeme si také představit, že by se z řepy cukrovky vyráběl i bioplyn. Ale tady vzniká velký problém se skladováním biomasy kterou bude potřeba následně zpracovávat. A další otázka, o které se zde hovořilo, týkalo se to Spojeného království, se týkala negativní reklamy na cukr. Cukr jako sladidlo má své nepřátele, má jich hodně. My jsme se tady snažili tak trochu delikátně to naznačit. Možná prostě hledat eh, prostředky pro podporu propagace cukru. Objevilo se to totéž u mléka. Například eh, tady byla velká konkurence mezi margarínem a máslem a probíhala tam diskuse o cholesterolu. Tady je prostě potřeba mít určité prostředky pro propagaci cukru. A tím si myslím, že se dá ten problém řídit. Problém to je, prosím Państwa... E, Další problém, GMO. Ve Spojených státech amerických e, se hodně pracuje s GMO, což vede ke určitému snížení nákladů, to je zcela jasné, tam jde hlavně o snížení nákladů na ochranu rostlin. Ale co se týče EU, no tak ve velké, nebo ve velké části členských států to lidé nechtějí. A pokud situace nebude jasná, pokud nebude jasné, jak se můžou používat GMO, tak e, se budou GMO málo používat cukrovarnictví téměř vůbec. Tady nemáme žádné manevrovací pole, prostě budeme se muset snažit snížit náklady jinak. Například zvyšováním efektivity. Snižování režijních nákladů. Otázek jste měli spoustu. Kolegyně bude hovořit o řízení rizika a o přímých platbách. Pokud budete mít ještě nějaké otázky, tak ráda odpovím. Děkuji mnohokrát. Než odpovím na vaše otázky týkající se řízení rizika, tak chci říct si pár slov a musím říct pár slov o tom, jak vypadalo naše, jak vypadá náš výzkum. A problém je v tom, že se velmi dynamicky mění situace. V říjnu loňského roku byla oznámena tato zpráva, tehdy zrovna neprobíhala taková krize. Vy jako zadavatelé jste po nás chtěli, aby naše návrhy se týkaly stávajících nástrojů SZP a stávajících rozpočtových omezení. Když jsme dělali tento průzkum, a měli jsme na to čas do poloviny května, když jsme viděli, co se děje na trhu mléka, a jak hodně ty nástroje, které teď máme v rámci podpory SZP, nám neumožňují reagovat na situace na trhu mléka, tak jsme si říkali, co vy a co my jako vědečtí pracovníci můžeme navrhnout, co se týče budoucnosti SZP. A všichni se snažíme najít řešení, pro to, jak bude vypadat CZP po roce 2020. Nástroje, které jsme navrhovali, se týkaly eh, manevrovacího prostoru stávající CZP. My, jsme ne, my nejsme první odborníci, kteří eh, poukazovali na problematiku řízení rizika. Viděla jsem také studie, eh, které vy jste si zadali, které se týkají řízení rizika všechny ukazují jedním směrem, a to atlantickým ukazují na USA a na Kanadu jako země, které mají velmi sofistikované nástroje pro řízení rizika. A říkají, že toto je právě směr, kterým bychom se měli ubírat. Bohužel tento směr je složitý. Těžko se dají transplantovat jejich řešení sem. I tam jejich nástroje jsou velmi kritizovány jakožto neúčinné. Dnes tedy musíme vytvořit určitou záchranou síť, jak pro producenty řepy cukrovky, tak i jiných komodit po roce 2020. A musíme vzít v úvahu, že situace se velmi rychle mění. Musíme se také zamyslet nad tím, co chceme dělat. Jestli chceme podporovat jejich příjmy přímými platbami, anebo k tomu budeme používat tržní nástroje, jestli do toho více zapojíme finanční instituce a také prostřednictvím nástroje SZP. A teprve na základě takovéhoto rozhodnutí my, jako vědeční pracovníci a vy, můžete vytvořit nástroj pro řízení rizika. Musí to být specifické nástroje, které budou vycházet specifik jednotlivých zemí a jednotlivých odvětví. Ale k tomu potřebujeme data, hodně dat, aktuální data o stavu tohoto odvětví. Bude potřeba více sbírat údajů, údaje o měnící se situaci. To byla tedy první věc. A platby vázané na produkci, to je druhá věc. Jak říkal pan Des, v některých zemích jsou, v jiných ne. A jaký to má vliv na konkurence mezi jednotlivými producenskými státy? Situace vypadá tak, že bylo rozhodnuto, že členské státy mají velkou míru svobody v tom, jak se rozhodnou, kam půjdou prostředky získané z národních obálek nebo do národních obálek jestli to tady půjde do řepy cukrovky anebo jinam. A, a to je odvislé od toho, jak se daný členský stát dívá na význam řepy cukrovky ve svém vlastním zemědělství. A otázka je, do budoucnosti, jestli chceme mít takovéto řešení i po roce 2020. Nazírajíc na to e, z toho pohledu, jestli to nenarušuje rovnou hospodářskou soutěž na jednotném trhu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Tím pádem tedy končí tato část našeho zasedání. A já vám ještě jednou mnohokrát děkuji. A nyní se pustíme do slyšení na téma budoucnost cukru EU budoucnost trhu EU s cukrem po ukončení režimu kvót na cukr. A požádám pana Helmuta Blekvena, Jose Ignacio Senoviu, Peku Milime, Milimekyho a paní Loru Žirol, aby se k nám připojili tady na pódiu. A ještě jednou děkuji paní Barbaze Věličko a panu Petrovi Šajnerovi. Máte každý 10 minut, ani minutu víc. 10 minut každý, ano? Jako první si vezme slovo Pan Blackman bude jako první. Koniec kvot, či pomůže, či zaškodí producentům v Evropě. Ten minut. Deset minut, prosím. Ja, herzlichen Dank. Eh, děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Bohužel bez mikrofonu. Okay. Zweiter Versuch. Tak ještě jednou se pokusím. Jmenuji se eh, Helmut eh, Blackven, jsem z severního Německa a chtěl bych se představit názor německých eh, farmářů. Jsem poprvé zde v této budově a jsem, opravdu to na mě udělalo dojem i zvenku, i zevnitř. Dokážete si představit, že 30 let jsme v režimu zemědělské politiky Evropské unie. Máme samozřejmě samozřejmě také eh, kritické názory, ale eh, také si myslím, že existuje mnoho výhod. Mohl jsem eh, pracovat ve svém odvětví a vedu ku předu moji firmu a doufám, že v budoucnosti budeme moci dále pokračovat a chtěl bych vám poděkovat za pozvání. Je to pro mě velká čest. Ta otázka zeli zrušení režimu kvót evropských výrobců pomůže, anebo tato radikální změna evropských evropské cukerné politiky eh, bude mít negativní dopady, tak to je věc, kterou zatím ještě nemůžeme zodpovědět. Jak němečtí pěstitelé cukrovky eh, budou moci reagovat na tyto změny, tak to zjistíme až za několik let. Jedna věc je ale jasná. Bez rozhodnutí zrušení režimu kvót, tak bychom si tuto otázku nepoložili, protože ten současný model je pro nás druhé nejlepší řešení, ale to rozhodnutí padlo a proto my se budeme muset přizpůsobit i v našich eh, farmách. Ale i vy si musíte položit otázku, protože Evropský parlament je také spolu zodpovědný za to, co se eh, v budoucnosti stane. Především výbor pro zemědělství je odpovědný za to, že neskončíme s tím třetím nejlepším řešením, protože jiné jiné sektory mají zkušenosti s tím, když ty reformy byly provedeny pouze eh, polovičatě. Co se týče eh, německých pěstitelů eh, cukrové řepy, tak mohu říci, že na jedné straně máme skepsy, na druhou stranu cítíme naději, protože tyto nové, nová pravidla znamenají méně bezpečnosti. Ta centrální otázka pro pěstitele cukrovky jsou následující. Jaké ceny mohou či chtějí výrobci cukru v budoucnosti platit. Samozřejmě teď bude rozhodující, co bude realizovatelné z ekonomického hlediska, ale jestli budou moci partneři jednat jako rovný eh, s rovným. Ten doposud vyvážený eh, systém eh, dohod mezi odvětvími a také systém uznávaných svazů zemědělců zde sehrává důležitou úlohu. A Toto se osvědčilo. E, nyní je tedy důležité, abychom dále konsolidovali cukrovarnický průmysl. Proto e, musíme zabránit e, tomu, aby generální ředitelství pro konkurenceschopnost tady oslabil tento už osvědčený model. Eh, bylo oznámeno, že začne nová éra. Samozřejmě tady to znamená i příležitosti. Na prvním místě bych chtěl eh, pohovořit o zrušení exportních omezení. Eh, budou-li zajímavé světové ceny, tak to samozřejmě může vést i k otevření nových odbytišť. A což se samozřejmě znamená, že eh, v budoucnosti ten úspěch bude záviset na vhodných eh, mm, rozhodnutí ze strany podnikatelů. Samozřejmě potřebujeme investice, ale potřebujeme proto správný politický rámec. Bohužel musím říci, že eh, vlády těch našich konkurentů na světovém trhu, tak na rozdíl od Evropské komise, nejsou nebo nemají zájem na to, aby byl trh s cukrem liberální. Naproti tomu eh, mnozí z nich eh, podporují své domácí výrobce cukru a toto vedlo k velmi nízkým cenám na trhu. Jedná se o ceny, které tlačí na kotování na světovém trhu a to ško- škodí. Já si myslím, že v budoucnu bude komplikované, možná úplně nemožné, abychom mohli eh, se Siskem vyvážet naše výrobky. A za druhé to bude mít také eh, negativní Eh, vliv na náš trh tady tyto dovozy. Proto my žádáme, aby Evropská komise vystupovala proti narušování této hospodářské soutěže a stejně tak, aby žádala o nápravu u TVO. Například se to týká Brazílie, která kritizuje cukrovou politiku Thajska a u VTO žádá, aby se změnil eh, přístup, protože není akceptovatelné, aby evropští výrobci byli vystaveni stále větší liberalizace, zatímco eh, komise Eh, toleruje tiše porušování pravidel ze strany jiných zemí. Dokud jiné země neustále porušují eh, tady eh, tuto zásadu, tak my žádáme, aby Evropská komise nepodnikala žádné další kroky, pokud jde o povolení dovozu v rámci dohod volného obchodu, protože bez stejných podmínek to bude neakceptovatelné, abychom se mm, vzdali vnější pomoci. Zatímco Zatímco eh, a toto tedy není možné ani v jednotlivých zemích, ani v rámci VTO, protože ta současná eh, vnější ochrana, na rozdíl od eh, toho, co říkají výrobci cukru, tak není žádnou hrází Evropské unie, aby Evropská unie udržela domácí ceny na co nejvyšší úrovni Eh, členské státy eh, pracovaly na základě eh, vázaných prémií pro pěstitele cukrovky. Mnozí, mnohé členské státy tohoto využily celkem deset během přechodného období, především u těch minimálních cen, tak mohu zde zmínit, že můžu pochopit tedy s tím spojenou politickou vůli. My eh, podporujeme zachování těchto vázaných eh, podpor v případě cukrové řepy. Eh, průměrně Eh, se platí 7 eur na tunu cukrové řepy, což se dá přepočítat na 45 eur tun za cukr a to se platí z prostředku Evropské unie. To jsou velká čísla, které, eh, kterých se dosáhne eh, lepší, prostřednictvím lepší struktury nákladů či lep, vyšších tržních cen. Tyto prémie zabraňují kromě toho, aby se změnila struktura výroby v těch zemích, které nejsou tak konkurenceschopné. My proto očekáváme, že Evropská komise bude přísně dbát na dodržování eh, vyplácení eh, prémií, ale že to bude spojeno s eh, podmínkami, což znamená, že by tyto prémie neměly posloužit tomu, aby se rozšiřovala výroba a zároveň musí být zavedeny také e, sankce v krátkodobém horizontu. E, kromě toho považuji za zcela e, žádoucí, aby ty podniky, které nejsou konkurenceschopné, tak aby eh, dostali jednorázovou podporu, aby mohli ukončit eh, výrobu. Eh, výbor pro zemědělství před dvěma roky podpořil iniciativu pro restrukturalizaci průmyslu. To bylo správné a prozíravé, protože jestliže evropský cukrovarnický průmysl nebude konkurenceschopný, tak to musí samozřejmě dát, dál být eh, prostřednictvím restrukturalizace vyřešeno. A chtěl bych říci ještě jednu věc. Evropská komise přišla z návrhy k reformám z roku 2016 eh, až 2013 a napojila to na cíl, aby se posílila konkurenceschopnost eh, cukerného průmyslu. Ale tento předpoklad se neuskutečnil ani v mezinárodním obchodě, ani eh, na úrovni EU, protože existují opravdu chyby a deficity, které musí být odstraněny. Evropský parlament má odpovědnost, protože ta otázka, zdali v roce 2017 budeme mít ještě eh, úspěšné eh, odvětví pěstování cukrovky, tak to se rozhoduje i zde na této půdě. A já bych stručně chtěl už závěrem říci, že úspěšné pěstování cukrovky Eh, by mělo být možné i po zrušení eh, kvót, ale eh, proto musí být splněny tyto tři věci. Za prvé, nesmí se oslabit osvědčený vyjednávací model mezi pěstiteli cukrovky a mezi výrobci cukru. Za druhé, aktivní angažma EU, aby bojovalo proti porušování hospodářské soutěže, které dělají jiné, jiní, jiné země, které Eh, jsou eh, na tomto trhu. A potom eh, spravedlivá hospodářská soutěž v rámci Evropské unie a stejné rámcové podmínky ve všech členských státech. Protože já si myslím, že je důležité, abychom měli eh, rovné podmínky. Já jsem eh, na začátku řekl, že přes eh, veškerou kritiku, kterou vyslovuji vůči Evropě, tak já jsem optimistou, protože já jsem obstál v konkurenceschopnosti, protože konkurence není nic hezkého pro někoho, kdo tu konkurenci nezvládne. Ale ta otázka těch vázaných přímých plateb, já chápu, že v některých zemích to funguje, ale mě mělo by to být eh, přechodné, eh, <clears throat> protože samozřejmě eh, je důležité, aby to bylo spravedlivé pro zemědělci. Jedná se samozřejmě mě bylo řečeno, že já dostanu kompenzaci Eh, ale eh, za eh, otázku na poli. A já jsem se tenkrát snažil prostě lépe moci fungovat na trhu a mít lepší odbyt. Ale když my řekneme zemědělcům, že my to budeme dělat trvale, tak to není férové, protože v nějaký moment se řekne prostě tohle není možné. Já si myslím, že dobře, ale od roku 2020 už by se ta situace změnila. A děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní předáme slovo panu Jose Ignáciovi Senoviovi. Dobré odpoledne. Já pocházím eh, ze Španělska, pěstuji cukrovku již od nějakých 14 let. A je to tedy země, která cítí dopady toho, co se tu dělá už nějakých 10 let, takže asi eh, máme právo, o tom to hovořím. V roce 2006, když byla zavedena reforma, tak od té doby jsme nevyváželi Eh, řepu, protože nám stále chybělo nějakých 20-30 pro vlastní spotřebu. Nyní s uvolněním kvót, tedy eh, nás to velice znepokojuje, protože si myslíme, že zřejmě to veškeré úsilí z posledních desíti let přišlo v več. takže já bych za těch několik minut, které nám poskytl pan předseda, chtěl eh, rychle zhrnout naši situaci, abyste s ní byli obeznámeni. Máme pět uh, cukrovaru dodávají nám eh, nějakých 6500 zemědělců, kteří pěstují cukrovku. Eh, máme produkce na podzim a na jaře nějakých 36 tisíc hektarů a průměrně tedy, abyste měli představu, jsou to velice malá hospodářství, průměr tedy 5,5 hektarů na producenta. 5 hektarů, to bych chtěl zdůraznit, které vlastně eh, eh, jak si fungují a umožňují tedy přežití pro toho zemědělce, protože kdyby jaksi neměl umožněno také zavlažování, tak by ani nemohl pěstovat cukrovou řepu. Ještě bych chtěl zdůraznit, že z pěti z těch zemědělství se čtyři nacházejí v regionu Castilla a které mají 27 um, um, jaksi lidí na uh, kilometr čtverečních, to znamená, jsou to téměř vylidněné oblasti, no a ta situace, kterou tam jak si zažíváme, je poměrně složitá. Takže jak je to s těmi pěti uh, továrnami a 36 tisíci hektary, které produkují. Ehm, tímto eh, zajišťujeme nějak přes nějakých 8 tisíc přímých pracovních míst a nějakých 32 tisíc eh, nepřímých. To znamená, hovoříme o nějakých 40 až 50 tisíci pracovních místech, které vytváříme v regionu, o kterém jsem eh, řekl, jak si hodně trpí vylidňováním. A vývoj tedy těch posledních let, jak jsem řekl, tady měli jsme 12 továren, nyní jich máme jenom 5. Hodně jsme investovali, producenti i e, cukrovary do toho hodně investovali, ale jenom bych to zdůraznil. Máme také interprofesní e, dohody mezi průmyslníky a producenty, no a všechny tyto dohody nám umožňují ty investice do zavlažování a tedy k snižování objemu vody. Když říkám zavlažování, tak to neznamená nezbytně navýšení objemu vody, spíše snižování na polovinu, protože my prostě v tomto období musíme řepu zavlažovat, nicméně využíváme o nějakých 40 vody méně než v minulosti. Také používáme méně herbicidů, insekticidů, mnohem méně e, dusíku v naší půdě a tady postupujeme tímto směrem. No a za posledních několik let jsme měli nějaký průměr 70 tun na hektar a nyní je to 100, hektar, 100 e, tun na hektar ve Španělsku je to nyní tedy 110 tun na hektar a myslím si, že v celku Evropy jsme lídři. To je tedy společný výsledek společného úsilí. Myslím si, že je to naprosto zásadní pro tu oblast, kde se nacházíme a navíc tedy bereme v potaz i to environmentální hledisko, sociální hledisko, tady zajímá nás samotná populace a máme samozřejmě na srdci i vytváření pracovních míst v daných komunitách. No a nyní tedy těm, na těch 36 tisíc hektarech eh, vyprodukujeme nějakých 530 tisíc tun. Eh, je to tady úroveň poměrně hodně konkurenceschopná, jak říkám, jsme eh, na stejné úrovni nejlepší v Evropě, ale ty situa- ta situace není dobrá, protože tu máme jaksi eh, klimatické podmínky ne tak příznivé, srážky nejsou velice příznivé naposledy. Přál bych si, aby v, těch, v těchto dnech pršelo jako tady u vás. Takže jak jsem říkal, hovořil jsem o velkých eh, mírách investic, ale vím, že tady v Evropě jakákoliv politika se zakládá na životním prostředí, stejně tak na to nahlížíme i ve Španělsku, ale jen si představte těch 36 tisíc hektarů v naprostém létě s těmi vysokými eh, teplotami ve Španělsku, tak to je vlastně ta jediná zeleň, eh, kterou tam mají vlastně naše zvířata, naši ptáci jenom po krátké uh, období třeba nějakých 14 eh, dní, tak na venkově tam vlastně nezůstává vůbec nic, zůstává tam právě jenom ta eh, řepa. Takže ta hraje velkou eh, roli i právě z toho environmentálního hlediska a proto si přejeme zachovat pěstování cukrovky. Dále budoucnost. Upřímně řečeno, um, jak nahlížíme na celé toto úsilí s výhledem do budoucna, nahlížíme poměrně temně a ta, ty kvóty vlastně, o tom se tady už hovořilo, jak to dopadne za několik měsíců. A ten vývoj u nás, říkám, už udělali jsme toho hodně, samozřejmě Eh, že ještě jsou tu určité oblasti, zejména na jihu, by se měly rozvíjet více, tak jako na tom severu, ale je to také nejistota ohledně budoucnosti cen Vím, Evropská komise eh, ještě neopravila své analýzy a chtěl bych také zdůraznit tu situaci cen v Evropě. Je to velké napětí, pokud se toto bude udržovat, tak by to mohlo eh, ovlivnit až 80 produkce eh, cukrovky, a to nejen na Iberském polostrově, ale i dál po Evropě, tedy by to vedlo k snižování cen. Takže my bychom v budoucnu chtěli posílit tu možnost interprofesních dohod, jak jsem řekl, my už ty dohody mezi eh, výrobci a zemědělci máme a zajistit tak eh, budoucnost tomuto pěstování, které je pro nás zásadní a proto tedy v Evropské unii by se nemělo umožňovat, aby prostě vymizelo pěstování řepky, protože pak bychom hovořili o naprostém obilném monopolu a myslím si, že bychom se všichni měli zasadit o to, nejenom aby tady ve Španělsku, ale v celé Evropě zůstala. Samozřejmě ty modely pro, jsou velice uh, uh, náročné. Uh, my samozřejmě vyžadujeme hodně, ostatně producenti to od nás vyžadují hodně, ale jsou jiné oblasti na světě, kde jsou velké podpůrné programy pro cukr, ale zdá se tedy, že v Evropské unii tomu tak e, není. My považujeme za zásadní, aby to byl opravdu zajištěný e, systém dodávek v Evropě, Říkám, že my tady ve Španělsku vyprodukujeme nějakých 530 tisíc tun a spotřebujeme přes milion tun. Taková je spotřeba v naší zemi. To znamená, my vyprodukujeme přes nějakých 40 toho, co opravdu spotřebujeme. To také chci zdůraznit, protože když došlo k reformě, tak to bylo proto, že některé země měly nadprodukci eh, a jiné země i nadále, jak si mají eh, větší potřebu, jako my. A také eh, chci říct, že se jedná o takové zemědělské odvětví, které tedy i v období krize jsem z toho může spamatovat za nějaké dva, tři roky a zase dojít k obnově. My Víme, že když dochází k ukončení pěstování, uzavře se továrna, cukrovár, tak to prostě končí. Není to tak, jako že v jiných odvětvích se po několika letech prostě všechno obnoví. Jakmile uzavřete továrnu, skončíte s pěstováním, tak se prostě skončí úplně a už se to nikdy nevrátí zpět. Odvětví cukrovky abych došel k závěru. Má samozřejmě velké dopady a na, i na tisícovky mladých, zejména mladých. Máme tu nějakých 6500 e, producentů. V těch 6500 producentech e, řepky je tu vysoké procento právě mladých zemědělců. A navíc bych chtěl ještě zdůraznit, že eh, jak si umožňují pěstování v celé řadě hm, těch eh, farem, které by bez nějaké podpory neměly žádnou budoucnost. Asi to víte ty eh, nízké zisky, které máme u obilovin, tak by vedly k tomu, že kdybychom neměli nějaké zisky z řepky, tak by ty, ta rodina zemědělství musela prostě eh, ukončit, uzavřít. Máme samozřejmě u nás také problémy eh, s hustotou osídlení, hovořil jsem o těch 27 lidech na kilometr čtverečných. A pak jsou tu obavy environment, s environmentálním hlediskem. To bereme také v potaz, už to zaznělo. Takže pěstitelé cukrovky ve Španělsku chtějí i nadále sadit na řepku, pardon, na cukrovku, ale žádáme aby i Evropa jak si vsadila na pěstování cukrové řepy, protože z našeho, eh, podle našeho názoru z hlediska sociálního, kulturního i hospodářského je naprosto zásadní. To je vše. Děkuji. Děkuji. Nyní dostane slovo pan Peka Milimaky, který vede výbor eh, řepy cukrovky a ústřední eh, svaz zemědělských producentů na 10 minut. Já jsem na začátku si řekl, že bych hovořil anglicky, ale díky tomu, že tady máme tlumočení a e, řečník e, laskavě říká, že tlumočení je výborné, tak budu e, hovořit tedy svojí mateřštinou. Já jsem během mnoho let byl Eh, farmářem a pěstoval jsem různé plodiny, ale zase v zemi, jako je ta moje, Finsko na severní Evropu, tak nemáme zas eh, takovou velkou škálu. A jedna z těch plodin, eh, které jsem pěstoval, byla cukrovka. V Sakile máme cukrovarnic, cukrovar a tento cukrovar pokrývá 50 spotřeby cukru ve Finsku. E, tato rozprava je velmi zajímavá. E, dotazy europoslanců jsou velmi případné a můžeme to doplnit s tím, proč je cukrovka tak důležitá. Já bych chtěl pohovořit o mé vlastní zkušenosti. E, moje tchýně, mám dvě tchýně, ta jedna pracuje na venkově a zase moje matka, ta je z města a moje manželka se narodila v moment, kdy moje eh, tchyně po porodu, tak eh, vypukla válka. A já si eh, pamatuju, že moje tchyně mě popadla za ruku a řekla, Peko, starej se o to, aby cukr zůstal ve Finsku, aby protože si pamatuju, že když jsme neměli cukr ve Finsku, tak to bylo opravdu velmi tvrdé. A také e, potom vojna. E, já jsem mm, potom se zúčastnil kurzu, kde se hovořilo o, o situacích. Třeba před pěti lety bychom se smáli, kdyby nám někdo řekl, že eh, třeba dojde ke vojenskému útoku na Krym a dnes už se tomu nesměje. Takže v těch eh, recyklačních eh, výcvicích finské armády tak se hovoří o teoretických věcech, ale potom se to může i stát. V tom našem výcviku nás bylo 14 a hovořilo se o tom, co by se stalo v případě vojenské krize s potravinami. Tak to nejdůležitější, co musíme zaručit, je výrobu cukru cukru, eh, protože cukr je opravdu nezbytný. Eh, chtěl bych také eh, vám poděkovat za pozvání, abych zde mohl vystoupit mezi vámi. Já jsem během posledních let cestoval hodně, zúčastnil jsem se různých kurzů a před třemi lety jsem převzal tedy vedení Eh, asociace, která zastupuje producenty cukrovky. A v té přípravné fázi jsem se i zaměřil na historii a zjistil jsem, že jak je ten cukr důležitý, kromě samotné eh, cukrovky. Tady hovoříme o kvotách, o obratech, ale ten nejdůležitější eh, řetězec článků je farmář. Ten farmář je životně důležitý, protože je nezbytný, aby se cukr dostal ke spotřebiteli. A to je zcela zásadní. K jakým změnám během minulých let došlo? Půjdeme k věci jestliže já uh, pošlu uh, cukrovku do, ta, do továrny, tam ji dodám, tak, tak se vy, tam se vyrobí cukr v tom cukrovaru. Je to jednoduché. Cukrovka, uh, cukrovar, cukr, ten řetězec. Tady často hovoříme o cukru, ale musíme si uvědomit, že řepa cukrovka nemá trh. Kde je trh s cukrovkou? Jeden eh, z nejvýznamnějších cukrovarů v Evropě kupuje velké množství eh, řepy a potom z toho vyrábí cukr. Ale jak můžeme eh, napojit cukr na výrobu řepy cukrovky? Tady je jedna zásadní věc a to jsou kolektivní smlouvy v tomto odvětví. Řepa je klíčová, protože to je podstatou obživy zemědělců ale tato eh, nerovnováha mezi zemědělci a cukrovarnictvím je v nerovnováze. Dříve jsme měli základní cenu 26-29, eh, na této úrovni jsme se nacházeli. Hovořili jsme o této eh, ceně se zástupci cukrovarů. A abych to řekl jako fotbalista, dnes eh, musíme hodně jednat, abychom se vůbec dostali do finále, ale předtím ta výkupní cena byla zaručena. Jedna velká firma, která má 12 000 eh, hektarů, 800 zaměstnanců ve Finsku, když se eh, začala zvyšovat intervenční cena, tedy eh, ta cena vstupu na trh různých zemědělských produktů, tak potom z toho vyplynulo, že pro nás, pro producenty řepy, jsme měli takovou bezpečnostní síť, která nám umožňovala být blízko tržním cen. Takže jsme měli takovou bezpečnostní síť, ale tady eh, tato síť je narušována. Eh, dnes tedy premiérkou bude eh, paní Mayová ve Spojeném království a hovoří se třeba o slovech v textu May a Shell, ale teď už se nehovoří o Shell, teď se hovoří, hovoří o May. May negotiate, ne, že se bude jednat, ale že by se mohlo vyjednávat. Tak to je eh, opravdu náhoda, že to May je vlastně příjmení Eh, britské premiérky. Takže tady ta mm, věc, jestli se napíše May nebo Shell, tak to mění situaci a jestli budou zachována pracovní místa. A já si myslím, že by nebylo dobré, abychom dělali nějaké pokusy, co se stane, jestliže úplně odstraníme tu uh, záchranou síť protože jestliže odstraníme záchranou síť, tak ti malí zmizí a ti velcí, ty, ti budou posíleni. V anglickém textu se hovoří o aktech v eh, přenesené pravomoci. Já bych zde chtěl poděkovat eh, tomuto výboru, protože jste odvedli obrovský kus práce, abyste nás ochránili. Ale ptám se komise, eh, na co myslíte? Proč navrhujete toto oslabení? Eh, mě neudivuje, že jste zde hovořili o mléku, protože to bylo opravdu tragické. Chcete eh, udělat to též cukru? Já myslím, že zde vystává hodně dotazů. Já budu muset eh, jednat, pokud je o rok 2016, tak jménem Finska. A já mám obavy, že ty podmínky nezaručí, že já se dostanu do finále tady v tomto zvláštním mistrovství. A když hovořím o finále, tak mám na mysli, že uh, poslední měsíc roku 2017, kdy se bude prodávat cukr, tak jde o to, abychom vyhráli to finále abychom dosáhli toho, že ta obživa bude pokračovat a abychom e, nedopustili tu rovnováhu, o které jsem hovořil, tedy ta e, řepa cukrovka, továrna a farmář. Bohužel, tak jak to dnes vypadá, tak ta záruka neexistuje, protože budeme-li, chceme-li mít tu záruku, tak se textu v angličtině musí hovořit o shall, ne o may. Eh, musíme nastavit podmínky a nemůžeme dovolit, aby se hovořilo pouze o nějaké možnosti. To je co bychom měli zaručit, tedy tu základní cenu. Tato základní cena už není zaručena. Tato výchozí cena musí umožnit pokrýt náklady na pěstování. A co se týče dosažení dohody, a poměr cukru, mm, který je v té konečné ceně za řepu. To je zásadní. Musíme si uvědomit, že e, jaký poměr ceny jde na prodej cukru a kolik z té ceny dostane pěstitel řepy, protože na druhé straně Cukr není pouze pro lidskou spotřebu, ale také eh, na eh, biolích. Eh, potom také můžeme používat řepu jako krmivo. Musíme tam tedy mít kompenzační opatření, která budou dostačující. A co se nakonec stalo s příjmy zemědělců? Na jedné straně máme pěstitele řep, řepy, kteří mají svoji eh, vlastní výrobnu, eh, těm by se mohla nabídnout eh, základní cena a potom na konci roku bychom mohli stanovit, co z toho dostane pěstitel, ale ti farmáři, kteří e, nemají žádnou transformační stanice, tak se musí e, předvídat na dva roky dopředu, protože ti by mohli být v té horší situaci. A potom, když bych se vrátil k dotazům, které jste položili, když jste mm, se zmiňovali o ziskovosti těchto výrobků, já jsem toho dojmu, že Evropská unie často je v tahu eh, cyklu. Ehm, dobře, my dnes se všichni závisíme na ropě, dnes pracujeme na obnovitelných zdrojích a prostřednictvím obnovitelných zdrojů eh, zajistíme dodávku potravin. Například, že se dá eh, využít eh, dužina eh, řepy pro energetický průmysl. To by byla velká šance. Také třeba se to dá využít pro energetický průmysl, třeba ta výroba využití plastu. Zde musíme vytvořit nový energetický cyklus, protože v Pacifiku máme povrch, Eh, který je stejný jako Belgie a to je všech, tato plocha je pokryta plastovými lahvemi. A my bychom měli mnohem větší možnosti, kdybychom eh, pro energii využili ten plast či eh, řepu. Ve Finsku se zkoumají možnosti vytváření energie z jiných zdrojů. Řepa v Evropě se nemůže soustředit pouze na cukr, protože je to příliš důležitá plodina a to věděla i moje tchýně. děkuji. Děkuji mnohokrát. <laughs> Tchýně vždy vědí vše. A teď dostane slovo paní Laura Žiro, která vede Evropské združení pro cukrovarnictví. Prosím, máte slovo. Ladies and gentlemen, Dámy a pánové, já vám děkuji za přizvání ESRI, Evropského združení a eh, eh, ref, rafinéry cukrové třtiny. Jak vidíte tady z této mapy, eh, vznikli jsme v roce 2011 a zastupujeme několik um, organizací v Evropě, v Spojeném království, Portugalsku, Itálii, um, Rumunsku a Bulharsku. Eh, bohužel v nedávné době jsme zaznamenali uzavírání eh, továrny jak ve Francii, tak v Bulharsku. Ještě na začátku prezentace bych chtěla stručně upozornit na studii, která byla zveřejněna před několika minutami. A chtěla bych říci, že rafinerie cukrové třtiny eh, není vůbec zmíněna v této studii a myslím si, že je znepokojující protože je to prostě historická dlouhodobře zavedená část eh, v rámci evropského zemědělství a tato studie ji ignoruje. Eh, je to 20% eh, jaksi objem v rámci cukrového trhu v Evropě. To je důležité, ale proto jsem také dnes já tady, abych o tom hovořila v průběhu mé prezentace. Takže zpět k ní. Ráda bych stročně vysvětlila tu roli, jakou eh, rafinéři cukrové třtiny hrají v rámci odvětví cukru v Evropě. Nabízíme volbu produktu spotřebitelům, dále rafinéři jsou klíčoví pro zajištění konkurenceschopnosti na evropském cukrovém trhu, také přispíváme k potravinové bezpečnosti, jsou zásadní v rámci rozvojové politiky prostřednictvím dovozu surové cukrové třtiny. Také zajišťují propojení mezi evropským cukrovým trhem a globálními trhy. A v neposlední řadě rafineři cukrové třtiny poskytují tisíce průmyslových pracovních míst po celé Evropské unii. Tady na té průsvitce vidíte jak vysoce koncentrované je odvětví cukru v Evropě. V podstatě ta studie, kterou jsem zmínila, také zdůrazňuje tuto skutečnost. Zdůrazňuje, že 10 společností produkuje více než 80 cukru. No a v rámci tohoto kontextu eh, cukrová třtina je eh, důležitá pro konkurenceschopnost v tak vysoce koncentrovaném trhu. A proto naši eh, eh, členové jsou znepokojeni a cítí se ohroženi, eh, vnímají tu opravdu velké problémy s konkurenceschopností a jejím narušením, zejména v Německu. A nyní bych chtěla hovořit o velice neférových výsledcích z reformy SZP a proč tomu tak bylo. Zatímco v roce 2017 řepa a izoglukóza bude produkovat neomezené objemy cukru, tak eh, rafinéři cukrové třtiny budou čelit omezením, jak co se týče objemu, tak také původu. Proto ta takzvaná liberalizace trhu, to je zase jenom částečná liberalizace vzhledem k tomu, že evropský cukrový trh bude i nadále eh, chráněn vysokými cly, takže rafinéři budou muset čelit uměle vysokým cenám za jejich eh, surovou komoditu. Já tady jenom stručně se podíváme na původ té evropské uh, Eh, surové eh, dovážené cukrové třtiny. Jak vidíte, rafinéři v Evropské unii mají eh, dodávky s zeměmi AKT a z těch zemích méně rozvinutých zemích. Máme tu dovozy v rámci VTO nedosahují ani 25 a od roku 2012 je cukr také součástí eh, dohod o volném eh, trhu, které se projednávají. Nicméně chci ještě připomenout, že žádné dovozy eh, cukru nejsou umožněny mimo tyto preferenční původy. Máme nějakých 300 eur na tunu a to zabraňuje právě jakémukoliv dovozu mimo tato preferenční místa dovozu. Tady máte návrh evropského cukrového dovozu. Toto eh, vytvořila DEFRA, tedy Ministerstvo zemědělství, pro Ministerstvo zemědělství Spojeného království eh, cukr a izogluza, Následně po zákazu a změn cen, eh, tady se očekává, že by se měly snížit dovozy Eh, surového cukru do Evropy a to, jak si nechá menší manevrací prostor pro rafinérie eh, cukrové třtiny. A povede to k rychlejší tedy reformě a zrušení kvót. Tady to vidíte, ty návrhy na rok 2016. Také se očekává, že to bude mít podstatné negativní dopady na eh, cukrový průmysl v zemích ACP a v těch nejméně rozvinutých které dodávají na trh eh, s eh, nulovými eh, celními sazbami. A ještě bych chtěla připomenout, že ta množství CXL představují nějakých 25 z celkového přístupu rafinériím. A jsou tu výhledy, že po zrušení kvót ty dovozy padnou o 1,8 milionů tun. A ta studie také zdůrazňuje, že jenom bezcelní dovoz eh, bude jaksi pokračovat a množství CXL eh, s 98 eury na tunu prostě nadále již nebudou ekonomicky schůdné. Uh, a tady bych vám chtěla ukázat výsledky studie LMC International, která zdůrazňuje skutečnost, že tyto celní eh, sazby jaksi ne, neumožní ekonomickou schůdnost. Možná je to pro vás příliš malý graf, abyste to dobře viděli, ale eh, v podstatě je tu ta čára, která představuje tu křivku dodávky. Všechno, co je napravo, to bude dováženo, všechno, co je nalevo, bude prostě příliš drahé pro to, aby bylo dováženo ta cla, prostě znemožní uh, dovoz a tímto eh, rafinéři cukrové třtiny budou jaksi ochuzeni o 25 jejich dodávek. Tady na tom druhém grafu jsem vám chtěla ukázat, že rafinéři cukrové třtiny nežádají o omezené uh, Eh, role eh, dovozu dodávek na trh, ale o dodatečný přístup k surové třtiny prostřednictvím dohod FTA za splnění tedy nezbytných ekonomických podmínek. Tady není žádná povinnost dovozu, prostě budou tak činit eh, pouze pokud budou cítit potřebu v rámci konkurenceschopnosti také ve srovnání s producenty cukrové řepy. A tady eh, v této tabulce vidíte, že již eh, došlo k několika dohodám o volném obchodu a umožňují určitá menší množství objemů. Vidíte to v, v těch příslušných eh, řádcích. Nicméně my bychom si přáli rozšíření takového toho seznamu. Takže v neposlední řadě naši eh, rafinéři v Evropě žádají o dvě věci. Eh, zrušení toho cla na část jejich dodávek a budoucí dohody o volném obchodu, které budou zahrnovat také eh, surovou cukrovou třtinu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Také děkuji. A nyní poslanci a poslankyně. Jako první pan poslanec Takula. Prosím, máte slovo. Kiitoksia, puheenjohtaja. Děkuji vám, pane předsedo. A chtěl bych poděkovat všem za jejich vystoupení. Bylo to velmi zajímavé. Chtěl bych pohovořit o jedné e, věci, protože, e, ale budu stručný, protože nechci tady přednes žádnou prezentaci. Chtěl bych říct, že zrušení kvót musí být učiněno velmi obezřetně, protože jsme svědky toho, co se stalo s mlékem. A víme, k čemu může vést zrušení kvót a vedlo to k nadměrné produkci a k velmi ožehavé situaci v sektoru mléka. A Evropská komise musí vzít eh, na zřetel názor parlamentu. Zdá se, že vyjednávací eh, pozice pěstitelů eh, řepy cukrovky je ohrožena a přitom jsme si mysleli, že tato pozice je zaručena jakým způsobem můžeme tuto situaci zlepšit, tak abychom zaručili, že pěstitelé e, budou mít spravedlivou cenu. Třeba stanovit nějakou minimální cenu. Co si o to myslíte? Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, chtěla poděkovat eh, panelistům tedy pěstitelům řepy cukrovky z mnoha zemí. Mezi nimi je i Španělsko. Španělský zástupce vysvětlil velmi dobře situaci, kterou zažíváme, e, krize, jaká tam byla a restrukturalizace, kterou jsme uskutečnili. Chci zdůraznit, že to, co se tady řeší, to je vlastně taková připomínka toho, co se stalo před rokem kdy byly zrušeny mléčné kvóty a diskutovalo se o problémech s mléčnými kvótami. Ohledně těch posledních eh, záchranných sítí, eh, tak to byla ta poslední odvětví, které může zmizet. Tady se rozhodlo o něčem a rozšíří se to na několik odvětví a přijdeme o záchranou síť tu záchranou síť, kterou představovaly kvóty na řepu. A hovořilo se o tom, jakým způsobem můžeme zaručit ceny. To je problém aktuální evropského zemědělství. Zaručit vhodnou, spravedlivou cenu, tak aby zemědělec či eh, chovatel skotu mohl dále fungovat v Evropě. To je velmi závažné. Hovoříme o tom často. Já nevím, eh, jestli je jestli uh, existuje nějaké jednoduché řešení. Jestli ano, tak to prosím řekněte. Já nevím, jestli se dají ještě zachovat kvóty. Asi ne. Eh, přijdeme-li o záchrannou síť, tak je tedy jisté, že o ní přijdeme. Ale jak můžeme zaručit cenu pěstitelům cukrovky? To je věc, na kterou se musíme zamyslet. A přestože máme SZP, kde existují specifické dotace, tak to nemůžeme zaručit. A dochází k opouštění zemědělců z oblastí, protože, jak řekl pan Senovíďa ze Španělska, jestliže farmář odejde, tak odejde s ním celá rodina a vylidňují se vesnice a venkov. Proto je důležité, abychom se nad tím opravdu seriózně zamysleli. Je to tedy s výhledem do jednoho roku, problém globálního zemědělství a já nevím, jestli existuje nějaké opatření, k kterému bychom mohli přistoupit jako výbor pro zemědělství, protože my jsme spoluzákonodárci. Vy v panelu jste řekli, máte velkou odpovědnost. Ano, ale jaká opatření si myslíte, že by byla vhodná, kromě nějaké diskuze, abychom je, jsme je potom mohli uplatnit, protože ten problém, o kterém vy tady hovoříte, je přežití zemědělství tak, aby bylo ziskové v Evropě. To je ten problém, kterému čelíme a o kterém hovoříme při všech debatách. Já nevím, jestli je tady nějaká konkrétní žádost. E, pro mě to bylo zajímavé, protože se to týkalo praxe. Všechny e, příspěvky, já nevím, jestli máte nějakou konkrétní žádost, kde bychom vám mohli náš výbor pomoci. Pokud ano, prosím, řekněte to. Je ta situace je opravdu velmi závažná. Žádná opatření, eh, která eh, přijala komise či komisař, tak to k ničemu nepomohlo v mléčném odvětví. Takže nebudeme podávat lék v případě nemocí, které víme, že jsou těžko léčitelné. Paní poslankyně Hojbuš, prosím. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, chtěl bych poděkovat eh, všem vystupujícím. Napadly mě dvě věci. Já eh, bych se chtěla obrátit na finského zástupce, neodvážím se říci jméno, abych ho špatně nevyslovila, ale tady ta základní cena. My na mléčném trhu jsme měli ten problém Eh, protože eh, přicházíme o stovky podniků v Evropě eh, v mléčném průmyslu, protože jsme nebyli schopni dát do pořádku tento trh. Když se podívám na tuto studii, tak tady se hovoří o tom, že se tlačí dolů na cenu. Samozřejmě to se dotýká zemědělců a proto ta základní cena by byla určitě potěšující Eh, paní Girol, vy jste hovořila o tom, že eh, dovoz eh, surového cukru klesne o 25 tedy toho, třtino, pardon, toho třtinového cukru. A co se děje v těch zemích, odkud pochází ten třtinový cukr? Protože já jsem ve výboru pro roz, rozvojové země. Některé země mají 100 tisíc hektarů a celá ta produkce třtinového cukru jde do Evropy. A jsou vůbec tyto země na to připravené, co se stane s ženami a muži, kteří pracují v tomto odvětví? Protože co to znamená, že zde eh, dojde ke kolapsu a bude to mít dopad i na ty rozvojové země. A potom do Eh, dotaz na komisi. Existuje nějaký eh, dopad liberalizace trhu s cukrem na rozvojové země? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji našim čtyřem panelistům. Byla tu zmíněna ta dnešní studie, která došla k závěru, že odvětví cukru má význam strategický a politika SZP by měla zahrnovat nástroje, které umožní zachování odvětví cukru. Já naprosto souhlasím s těmito závěry. A tady mám na mysli nyní zejména ultraperiferické regiony, které mají vážné potíže, již byly ovlivněny liberalizací mezinárodního obchodu a podep podepisováním obchodních dohod s třetími zeměmi. Zaznělo to velice jasně, prosím, neuzavírejme více takových dohod, s tím já naprosto souhlasím a také s tou tvrdou konkurenci, která vede k tomu, že tu nejsou pak finanční podpory nebo vymizí, ale ještě bych chtěl konkrétně zmínit jeden dopad, který to existuje možná je velice eh, konkrétně, nevím, zda eh, mi to můžete osvědčit, ale komise, která je zde zastoupena, snad může. Tedy dochází k tomu na Kanárských ostrovech. Nyní tedy máme cukr, eh, který se produkuje nad kvóty a má nižší cenu než ten, který je ještě obsažen v kvótách. Podobně jako u jiných eh, dovážených produktů se specifickým eh, režimem je to cukr tedy mimo kvóty. No a nyní zmizí kvóty, takže je tu jasná nejistota o tom, jak to tady bude s tím, zda i nadále se v těchto regionech bude zachovávat ten dovoz cukru za nízké ceny, který pochází ze samotné Evropské unie, protože už nyní je tu tedy ta bilance, která není rovnovážná a tedy ta eh, situace, jaká bude v budoucnu, budou tu podpory eh, dovozcům a, a bude to z Evropské unie, nebo jak to bude. Takže eh, je to prostě zdroj velkých eh, obav pro všechny zúčastněné strany, konkrétně na Kanárských ostrovech. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl eh, konstatovat, že během posledního eh, volebního období, kdyby se Evropský parlament nezabýval cukrem a Mm, také rostlinami, tak dnes eh, bychom o tom nediskutovali nediskutovali. Eh, Evropský parlament většinově rozhodl, že do roku 2019 eh, rada chtěla rok 2017 a e, zde bych e, chtěl pohovořit e, také o panu Kastrovi, protože tenkrát jsem dostal podporu v této oblasti. A já bych se chtěl zeptat, jak se můžeme chránit v budoucnosti. Já jsem byl často v Brazílii a když jsem letěl do São Paula a tam vnitrostátním eh, letem a tam jsme viděli eh, stovky tisíce hektarů, které byly spáleny a cílem eh, byla tam, mm, aby tam byla jedna plodina a prostě já jsem byl šokován, protože tam zemřelo mnoho třeba i zvířat. A to se týká tato situace i konkurenceschopnosti, jak můžeme se postarat o tu vnější ochranu. A potom Eh, také se to týká těch zemí, které k nám mohou eh, vyvážet, týká se to také cla. A my, když v Německu eh, lamentujeme, že v jiných zemích se poskytuje pomoc na hektar, tak já bych chtěl říci, že my si to finančně můžeme v Německu dovolit a můžeme to udělat stejně. Ale v Německu je velký eh, tlak na to, abychom eh, poskytovali eh, tyto platby vázané na produkci, protože v jiných zemích se to tak dělá. A potom dotaz, co můžeme udělat v budoucnosti, abychom zajistili produkci cukru v Evropě? Thank you. But before the UK joined... Než Spojené království vstoupilo do Evropské unie, byť se jí tehdy tak neříkalo, většina, dvě třetiny našeho cukru pocházelo eh, z afrických a pacifických zemí, což byly bývalé britské kolonie a závislá území. A měla to na starosti firma Tate and Lyle. Takže my jsme zvykli na třtinový cukr. Takže mě ani tolik nepřekvapilo, že během referenda o odchodu z Evropské unie Tate Lyle k tomu měli mnohé co říci. Neby příli, nebyli spokojeni s EU a zdá se, že byli nadšeni z odchodu. A stěžovali si mimo jiné na to, že Evropská unie neustále propagovala eh, řepkový cukr a ne třtinový cukr. A ptám se paní Girol, jestli s tím souhlasí a jaký postoj k tomu mají ostatní členové v Evropské unii, jaký mají postoj k Evropské unii. A také bych se rád zeptal zástupce Španělska. Vy údajně máte 700 až 100 tun na hektar výnosu. Myslím, že tak jste to řekl. To je vysoký výnos. A pořád si stěžujete. Říkáte, že musíte dovážet cukr, že zavíráte cukrovary. Odkud dovážíte? kdo je schopen vás porazit s tím výnosem 100 za hektar. No předpokládám, že to je možná proto, že máte velmi vysoké zavlažovací náklady, ale jenom by mě zajímalo eh, tedy, co vy na to. Děkuji. Pan poslanec Ropel, prosím. Ačo, pirmininke, ačo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci poděkovat všem odborníkům zemědělcům za jejich prezentace. Rád jsem si je poslechl, protože hovořili o praktických problémech a navrhovali praktická řešení. Byla by velká škoda, kdybychom jen zopakovali chyby, které jsme se dopouštěli v minulosti. Už v roce 2014 probíhaly diskuse s odborníky o zrušení kvót v mléčném odvětví. A tehdy nás zajímalo, jak bude vypadat situace v budoucnosti. No a dnes vidíme, že veškeré přísliby jsou fuč a situace v mlékárenském odvětví eh, je skoro mimo kontrolu. Teď se bavíme o trhu s cukrem. Nedostaneme se do stejné situace? mlékárenský sektor dneska před sebou budoucnost nemá. Nenarazíme na stejný problém i v případě cukru? Já mám za to, že je potřeba apelovat na Evropskou komisi, aby se zamyslela nad regulací poptávky a nabídky, a to nejenom v mlékárenském sektoru, ale také v cukrovarnickém sektoru. Dnes dopoledne jsme měli rozpravu s zástupkyní slovenského předsednictví, ministriní zemědělství. A myslím si, že to, co říkala o mléku, platí i pro cukr. A pak tam je ještě další aspekt. V různých členských státech jsou různě nastaveny výše pladeb. Jak tedy můžeme hovořit, hovořit o rovné hospodářské soutěži? Musíme snížit tyto rozdíly, chceme-li zajistit konkurenceschopnost. Děkuji, pan Jár, prosím na minutu. Gut, dann, dann nur ganz kurz. Äh, budu stručný. Chtěl bych povořit o jedné věci. Tady se uh, hovořilo o jedné věci a jaký mají na to názor panelisté. Uh, jestli bychom neměli zemědělcům eh, nabízet alternativy. Je to ten eh, eh, restrukturační fond, na to by měla komise také zareagovat, ale existuje tady třeba ta možnost. My my chceme v budoucnosti, aby se produkoval cukr v Evropské unii, chceme mít spravedlivou hospodářskou soutěž. A já bych se chtěl zeptat, eh, jaký máte názor na alternativy a využít na to ten restrukturační eh, fond a vlastně kolik eh, finančních prostředků je k dispozici, to se ptám komise. Pan poslanec Bogovič na minutu, prosím. Nejlepší chvála za... Děkuji vám. Já vám děkuji za to, že jste se podělili s námi o vaše zkušenosti, protože to jsou dlouholeté zkušenosti z praxe. Za to vám děkuji. My eh, navazujeme problém v tomto sektoru s eh, problémem v mléce, ale tady se jedná o jiné sektory. Máme třeba i chov eh, skotu a tam Eh, potom eh, to eh, souvisí třeba s tím, kde jsou traviny, kde se může ten, chov, ten skot chovat. Španělský zástupce řekl, že co se týče pěstování cukrovky, tak to, co řekl, je velmi důležité. On hovořil o 100 tisíci tun na hektar. To je potom eh, ziskové, protože problém eh, je v tom, že pšenice se vykupuje za tak málo, že už se to ani nevyplatí. Třeba eh, ve Slovinsku tam se úspěšně přešlo na ovoce. Pokud jde o narušení hospodářské soutěže, tak těžko to můžeme změnit. Já bych měl dotaz. E, cukrovka jako základní plodina, e, bylo by to výchozím bodem, nebo mohli bychom e, prodloužit pěstování cukrovky a tak zlepšit konkurenceschopnost evropských farmářů? Sí. Grazie, presidente. No. Děkuji, pane předsedo. Bohužel se to snažíme pozdě a liberalizace nevyřeší problém. To jsme viděli u mléka, mlékárenství a v jiných oblastech. Nakonec nás to bude stát více peněz a všechny problémy zůstanou. Nicméně k tomu, co bych chtěla říct, si v první řadě děkuji všem našim pozvaným odborníkům, Obrázek celé té situace eh, je komplexní a naše má samotná země za to zaplatila hodně. My jsme eh, v podstatě eh, dokážeme pouze 20% zásobovat sebe sami a z 80% dovážíme v Itálii, takže situace se bude těžko napravovat a já sám nevím, Mm, jak můžeme k tomuto, jakožto členové tohoto výboru v parlamentu, na pomoci. Ta situace je opravdu velice složitá. Chci říci, měli bychom být opatrní, eh, když hovoříme o těch eh, přidružených podporách. Může to mít také určité dopady. V některých případech je to ale jediný nástroj, aby se zachovalo to minimum eh, domácí produkce ty přidružené podpory eh, mohou vést k určitým narušením trhu. Paní poslankyně Halen. Eh, děkuji. Já bych chtěla eh, poděkovat panelistům a chtěla bych poděkovat panu Senovidovi, že řekl, proč jsme tady, protože to je výsledek reformy v roce 2006. To bylo v únoru a tři země byly proti. Eh, Bylo to Lotyšsko, Polsko a ještě jedna země, kterou si nepamatuji. A schválila se reforma, která vedla k tomu, eh, jak už jsem řekla, v některých eh, zemích, Portugalsko a Španělsko, prostě zaplatilo cenu za nadbytečnou produkci a ještě také Itálie za nadbytečnou produkci v jiných zemích. A vedlo to k tomu, že producenti a eh, průmysl se nacházejí ve velmi eh, špatné situaci. A tenkrát byly schváleny ty dotace, protože eh, ty dotace, které máme ve Španělsku a někteří členové je spochybnili v Evropském parlamentu, tak tato, tyto podpory jsou výsledkem té reformy, která byla tak nespravedlivá vůči Portugalsku a vůči Španělsku, která musela zaplatit cenu za tu nadbytečnou produkci v jiných zemích. Tak prosím, řekněte nám, nám něco k tomu, eh, co by se stalo s pěstováním této plodiny v českých zemích, třeba ve střední Evropě, eh, Cukrovarnický průmysl a pěstitelé jsou opravdu v privilegované situaci, ale u nás ta situace je opravdu velmi ožehavá. Ještě možná prosit naše... Můžu poprosit odborníky, aby maximálně po dvou minutách, nejvíce prosím. Okay. Zwei Minuten. Die Dame hier auf dem Podium. Dvě minuty. Eh, dáma na pódiu eh, řekla, jak bychom mohli jednat o eh, ceně. V rámci DG Agri musíte vystupovat zásadněji, intenzivněji, abychom měli lepší konkurenční prostředí. Eh, takže toto eh, fungovalo do posud a nemůžeme přistupovat k nějakým změnám pan Des řekl správně, ano, Německo eh, by to mohlo udělat, ale já to upřímně řečeno nechci, protože já sousedovi, mému sousedovi, který není farmářem, tak mu nechci mm, eh, nějakým způsobem argumentovat, proč já dostávám podporu a proč on ne. Já si myslím, že eh, není dobré, abychom vytvářeli politiky pouze v krátkodobém horizontu. Potom eh, alternativy, ty jsou báječné. Ano, eh, to bych býval chtěl, protože eh, já jsem třeba by dostal peníze, abych mohl vyrábět bioplyn. Ale tady je rozdíl v případě mlékárenském průmyslu. Samozřejmě tady ty alternativy existují, ale jak už jsem řekl, já jsem přešel k tomu ovocnářskému průmyslu. Sí, bueno, vamos a ver. Eh... Ano. Já se také pokusím o stručnost. My v roce 2006 jsme zaznamenali, eh, že se tu koncuje s pěstováním s těmi náklady, které jsme měli, s mírou produkce, jakou jsme měli, s tou brutální reformou na, pro Španělsko se skoncovalo s pěstování. V Portugalsku tam skončili s úplně vším. Takže možná proto tam byla ta potřeba, jak to říkáme eh, ve Španělsku, tedy naléhavá potřeba, abychom se prostě spojili, jak tedy průmysl, ti mají eh, družstvo KOR, a spojení tedy dalších zemědělských organizací a učinili jsme dohody. Máme tady takový vzájemný orgán, který tedy financuje 25 eh, techniků, ti se označuje jako INKRA a zapracovalo se na všech úrovních. Například eh, máme tu rotaci u řepy, to je těch povinných pět let a je tedy povinné eh, zasívat eh, rok před vysetím eh, té řepy, oset jenom travou, zaorat to, to jsou takové povinnosti vyplývající prostě z těch environmentálních obav. Dále jsme zredukovali ta zavlažování, protože to Eh, bylo nákladné pro státo, pro producenta a nyní tedy používáme k zavlažování eh, těch nějakých o těch 40% méně vody a také z velké většiny eh, řepu zavlažujeme v noci. Máme takové zavlažovací systémy, které nevedou k vypařování vody. Tam je samozřejmě velký rozdíl mezi dnem a noci. U nás, už jsem to říkal, my prostě musíme zavlažovat a musíme brát v potaz ty teploty, které u nás máme. Takže jsme do toho hodně investovali a, a zaznělo tu těch 100 tun a máme tu tedy takové průměry za posledních 4-5 let, tak ta letní řepa ze severu, to je těch 110 tun, ale pak tu máme oblasti, kde produkujeme ještě víc. A už se blížím ke konci, pane předsedo. A všechny tyto investice uh, tak eh, nás vedou k tomu, že nyní jsme úplně vyděšeni, protože mm, pěstitelé řepy se třeba zadlužili, investovali tady do toho všeho, no a nyní má dojít k liberalizaci kvót a oni nám tu vnucují cukr, anebo se to přesouvá do jiných míst, takže my tu budeme mít od roku 2016 ještě větší uh, problém, jak to bude s tím zadlužením. Pouze chci tedy říci, že toto je třeba brát v potaz a tento sektor potřebuje pomoc, protože bez pomoci se ty ceny neudrží. Nevím, za jak kolik let budou ty ceny vypadat. Pan Melimáti. Kiitoksia. Děkuji. a budu muset se rozhodnout pouze pro některé dotazy, abych to stihl. Eh, pan Pekula a ještě někdo, už si nepamatuji jméno, se zeptal, co udělat s tou základní cenou. A potom otázka eh, toho o příjmení eh, britské premiérky, že bychom měli místo May používat Shell. A potom věc, že Eh, musíme si uvědomit, že eh, eh, cukrovka je surovinou základní a potom cukr už je výrobek. A tady musí být rovnocené postavení, protože když je někdo majitel, tak má možnosti, protože má více možností, cukr a další věci, ale ten, kdo prostě pěstuje pouze jenom tu surovinu, tu plodinu, no tak je znevýhodněn. Potom rozvojové země a možnost, že se zvýší poptávka po cukru ve světě. Já měřím 181 cm, já měřím 181 cm a uvědomme si, že to je světová produkce e, cukru. Vezměme si. A když tam přidáme 16 cm, což je ta evropská poptávka, tak je jasné, že zvýšení poptávky po cukru v jiných oblastech světa je to, co by nám mělo činit obavy. A už jste tady hovořili o tom, že Brazílie pálí eh, hektary eh, proto, aby tam mohli eh, pěstovat eh, cukrovku a to je opravdu znepokojící. Eh, eh, potom tedy ten britský rabat. Eh, to eh, v minulosti bylo velmi důležitým tématem a reforma odvětví cukru v Evropě, tam je, Spojené království musí eh, říci, co chce, eh, protože Brexit je Brexit a exit prostě je exit. A uvidíte, co s tím uděláte a ta naše řešení eh, musí také pomáhat v boji proti klimatickým změnám a také pomoci oběhové ekonomice, tak aby eh, cukrovka byla eh, výhodná pro všechny články řetězce. Thank you very much, Chairman. Um... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Během prvního vystoupení jsem nevy vyčerpala svůj čas. Teď trošičku asi přetáhnula, dostala jsem pár relevantních otázek, ke kterým bych chtěla trochu podrobněji. První otázce týkající se AKT. Pravděpodobně my bychom asi toto odpovíd, na tuto otázku odpovídat neměli, ale tyto kvóty opravdu velmi zatíží dodavatele z těchto zemí, ale není to chyba cukrovaru, je to chyba konce kvót. Chceme rovné podmínky, abychom přežili, abychom mohli konkurovat na stejném trhu. Rádi bychom kupovali ze zemí AKT, ale jedná se o ty nejdražší producenty cukru na světě. Takže těžko prostě konkurovat, když budeme moci nakupovat jenom z těch méně, nejméně konkurenčních dodavatelů na světě a kromě toho také je nevyvážený vztah mezi námi a dodavateli. Naši dodavatelé z ACP můžou prodávat komu chtějí. My nemáme povinnost nakupovat, ale můžeme kupovat jenom od nich. Takže oni možná v budoucnosti přijdou o přístup na evropský trh, říkáte vy. Nebudou prostě příliš drazí, pokud si najdou lepšího kupce, tak eh, přežijí, ale my si nebudeme moci kupovat eh, třtinový cukr od nikud, protože, jak jsem vysvětlila, tak ty původy jsou omezené. Takže opravdu chceme apelovat na to, aby se rozšířily země, ze kterých můžou nakupovat naši cukrovarníci surovinu pro třtinový cukr opravdu by mě zajímalo, kdo bude vařit ten cukr. Já neapeluji jenom tak na to na prázdno. Už jsme viděli, že se zavírají rafinérky. Třeba poslední nebo nej, nejstarší cukrovár, uh, eh, byl ve Francii, ten skončil. Skončil jeden v Bulharsku, v Rumunsku, zajímá nás, který skončí jako další. Občas se říká, že my jsme ti špatní, protože kupujeme z jiných zdrojů, ale tady nejde o to, že chceme kupovat z jiných zdrojů jenom proto, že to prostě chceme. Musíme být schopni konkurovat na evropském trhu a můžeme platit konzistentně cenu pouze na základě evropské ceny cukru. Nemůžeme přeplatit, protože jinak nebudeme schopni refinovat tento cukr a s určitým ziskem ho prodat na evropském trhu. Prostě tak toto je. My nestanovujeme ceny evropského trhu. My se jich musíme držet. Pokud jsou naše suroviny příliš drahé, tak nemůžeme konkurovat. Základní ekonomika. Teď, co se týče Brexitu, jak jsem říkala, já jsem nevyčerpala ten čas během předchozího a Takže o Brexitu. Ano, Tate Lyle během té diskuse se snažili poukázat na to, jak zkreslený je trh vůči řepě a proti třtině. To je pravda. Brexit není jenom o cukru, to úplně chápeme, ale zbytek cukrovarů vlastně souhlasí s jejich pozicí Prosím komise, uvědomte si, že cukrovarníci, kteří zpracovávají třtinu, jsou ve těžké situaci a zavírají. A přitom tady hovoříme o dobře naplánovaném proces, procesu výroby. Děkuji. Já se vám moc omlouvám, ale prostě čas je neúprostný. Já vím, že to je těžká práce a někdo to musí dělat. Děkuji. Poprosíme další odborníky, ještě jednou vám děkuji. Ta dlouhá diskuse ukazuje na to, že vaše vystoupení byla zajímavá. Každý z odborníků dostane 10 minut a potom každý poslanec dostane minutu. Víc ne. Jako první si vezme slovo paní Pascal Žiry následně pan Giovanni Tamburini a nakonec pan Křeštof Nikiel. Deset minut, prosím, více času nemáte. Okay, please, please, please, please. Monsieur le Président. Pane předsedo, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, zástupci Rady a komise, děkuji mnohokrát za pozvání. Saint Louis Sucre je třetí cukrařská skupina, největší ve Francii, která má milion, eh, ta, pardon, tisíc zaměstnanců. A naší hlavní produkcí je zpracovávání cukru z řepy cukrovky. Vidíte, kde máme továrny, kde máme cukrovary a kromě toho také máme eh, jednu eh, pálírnu. Patříme tedy mezi největší cukrovarnické firmy, jsme kotovaná firma a naše akcie většinou mají zemědělci, kteří pěstují řepu cukrovku. Teď k naší skupině v Evropě. Jak vidíte, máme 27 cukrovarů, představuje to 8200 přímých pracovních míst a když k tomu přidáme nepřímá pracovní místa, tak se tím dostáváme skoro na 70 tisíc pracovních míst podle e, německé poradenské firmy Vifor. 85% na venkově a 86% přidané hodnoty vytvořené touto skupinou je právě na venkově. To je zhruba 3 miliardy euro za tyto oblasti. Takže vlastně vidíte, že hospodářská stopa této skupiny je hluboká v Evropě. Jak už bylo řečeno, cukrovarnictví a cukrářské odvětví a zemědělství mají obrovský strukturační vliv na venkov. Přináší pracovní místa a přidanou hodnotu tam, kde eh, jaksi více moc zdrojů není. Režim kvót funguje 50 let a v roce 2017 příští rok zmizí. Evropská unie tedy bude mít jeden z nejvíce deregulovaných systémů ve světě. My už se na to připravujeme řadu let. Zvýšili jsme konkurenceschopnost, abychom se přizpůsobili novému prostředí, které se neustále mění. Podle Evropské komise nás tedy čeká po roce 2017 liberální cesta a ceny, jak vidíte z tohoto grafu v zeleném, se budou blížit eh, těm tmavě zeleným, tedy světovým. Ty ceny se hodně hýbou a ta rozkývanost na evropském trhu cen se zásadně zvýší. Máme-li být odvětvím dobře zorganizovaným, tak to nemusí být problém. Pokud problém by to tedy nebyl, kdyby ty světové ceny reflektovaly produkční náklady vidíme, že téměř vždy ty mezinárodní ceny v červeně jsou nižší než produkční náklady zeleně. A to z toho důvodu, že je to v podstatě reziduální trh. Země, které eh, jaksi strukturně nevyváží, prodávají ten zbytek cukru a následně je tedy možné umožnit vyšší ceny na domácím trhu. Je to ale také kvůli zásadní politice podpoře, podpory Brazílie a Tajska, jakožto hlavně vývozců, kteří vyvážejí velkou část své produkce do zahraničí. Z této tabulky vidíte hlavní země, které vyrábějí a vyvážejí cukr a vidíte, že téměř všechny podporují toto odvětví. Podle FAO a OECD a e zprávy, která byla vydána minulý týden, se říká, že interní podpora bude i nadále porušovat rovnováhu na tomto trhu a celkem zásadním způsobem bude přispívat k volatilitě mezinárodních trhů. Co se Brazílie týče, tak vládní politika dále podporuje a, výrobu etanolu z třtiny. V Tajsku máme velmi podobný systém, jako jsme měli v Evropě před rokem 2006 a následně tedy vyváží na světové trhy rostoucí množství cukru. Brazílie navíc spustila konzultace s Tajskem v rámci VTO. Znamená to tedy stížnost, šlo to do panelu. Světový trh se během posledních desetiletí hodně vyvinul, zdvojnásobil se za 20 let, ale zároveň se také daleko více koncentroval, jak vidíte na tomto grafu. Brazílie v tuto chvíli představuje 40 světového vývozu. Brazílie vytváří tento trh, stanovuje cenu která pak platí na světě. A následně měnová brazilská politika v tom také hraje klíčovou úlohu. A protože ty světové ceny jsou kotované v amerických dolarech. Tady vidíme hrubou cenu červeně a vidíme, že se přesně trží, drží um, oslabování reálu proti dolaru, který je na žluté křivce. Vnitřní uh, zemědělská politika, etanol a měnová politika má velký vliv na tady tyto ceny. Takže i v budoucnosti to bude mít zásadní dopad na příjmy zemědělců. Co můžeme my změnit na interní brazilské politice? Nic. Mezi roky 2011 a 2015, eh, začíná ten graf v roce 2011, řeknu to, protože to asi nevidíte, vidíte, že se to snížilo o třetinu. A OECD AFO říká, že tady zase došlo ke snížení o 30%. A jaký průmysl je schopen se takto přizpůsobit za tak krátkou dobu a za jakou cenu? Evropská unie se z toho musí v obchodní politice vyvodit důsledky a závěry. Než uděláme nějaké další ústupky, tak chceme, aby Evropská unie vzala v úvahu to, že tyto země, o kterých jsem hovořila, podporují svůj sektor cukru. Jinak můžou nahradit evropskou a produkci. My máme ty největší ekologické a sociální standardy na světě. Budeme v podstatě nahrazeni produkcí, která je často subvencovaná ve třetích zemích a není tolik trvale udržitelná. Je potřeba připomenout, že dovozy do Evropské unie jsou v tuto chvíli už daleko vyšší, než byly před reformou v roce 2006, kdy Evropa byla čistým vývozcem. 15 svých potřeb řešíme dovozem, přičemž, jak bylo řečeno v prezentaci, tak jsme téměř stační. Kromě preferenčních dohod, které již platí nalevo, probíhají další vyjednávání, ty máme v centru, a řada dalších vyjednávání eh, se týkají Mercosuru, třeba Spojených států a dalších zemí. USA, TTIP třeba. Takže v této oblasti se dá jednat. My věříme v budoucnost evropského průmyslu cukru. Je konkurenceschopný a máme skvělé příležitosti na globálním trhu je potřeba vyrobit ještě 40 milion tun navíc během 10-15 let, což je ekvivalent stávající pro, produkce Brazílie. A je to v podstatě dvojnásobek stávající produkce EU. Ale chceme proto podmínky rovné hospodářské soutěže. Evropská unie bude mít v roce 2007 nejvíce deregulovaný trh Hlavní produkční země a vývozce, vývozci stále zásadně podporují své cukrovarnictví, což následně zásadně podkopává konkurence na světovém trhu. Obchodní politika musí e, být v Evropské unii koherentní se zemědělskou politikou. Za prvé očekáváme, že Evropská unie se bude stavět proti politice těch hlavních aktérů, a to prostřednictvím VTO. A jsme velice rádi, že Evropská komise se nedávno pustila eh, do, nebo připojila k té žalobě Brazílie proti Tajsku a doufáme, že bude pokračovat. Pravidla původu jsou důležitým prvkem obchodních vyjednávání, mají svůj smysl, protože umožňují zachovat přidanou hodnotu její tvorbu v Evropě a vytváření pracovních míst v Evropě. A jsme proti novým ústupkům třetím zemím, kde je cukr subvencován. Prostě pokud nebudeme mít rovnou hospodářskou soutěž a pokud i oni následně svou podporu nezruší. Můžeme také podporovat venkov investicemi. Tady třeba vidíte eh, naši novou továrnu, která byla vystavěna proto, aby odpovídala potřebám našim klientů, našich klientů, protože to jsou konec konců oni, kteří umožňují, abychom mohli do budoucnosti pokračovat a postupovat ku předu. Děkuji vám za pozornost. Bardzo dziękuję. Pan Giovanni Tamburini. Děkuji mnohokrát, prosím. Dobré odpoledne vám všem. Myslím si, že ta výhoda hovořit eh, téměř na konci mi umožní přeskočit určité věci, které jsem si připravila, soustředím se na to nejdůraznější. Už tu zazněla reforma z roku 2006 Myslím si, že zajímavé mít teda dohromady několik údajů, které zahrnou tu situaci před reformou a tedy s tou poslední uh, eh, sklizní z loňského roku. Takže eh, ve čtyřech zemí úplně zmizelo pěstování řepy, došlo k uzavření 80 eh, cukrovarů, v podstatě polovina Přišli jsme o 27 500 pracovních míst. Také počet pěstitelů se snížil o polovinu a 300 000 hektarů, kde se pěstovala řepa, také zmizelo. A co je zajímavé, je produkce. Produkovali jsme téměř 20 milionů tun a nyní produkujeme 18,5 tun. Takže, jak je vidět, zase se přibližujeme těm 20 milionům tun. A měli jsme tu 19 milionů před deseti lety, pak došlo k tomu masakru celého odvětví, takže si tu můžeme položit retorickou otázku – Ehm, komu je to ku prospěchu. Samozřejmě, že je to provokativní otázka. Někdy dochází k takovým prostě smutným eh, ranám osudům. Tady ty údaje jsou z roku 2014 až 15, nejsou tedy úplně aktuální, ale v podstatě i ta stávající situace se v tom odráží. Je to důležité, abychom poznali tedy i minulost. Další dopady reformy samozřejmě došlo k velké koncentrace. Nyní pět zemí, jak si zastupuje tři čtvrtiny produkce. Jak před chvilkou říkal profesor de Castro, v Itálie je jedna z těch zemí nejvíce postižených. Byla třetím, třetí producentskou zemí cukru. Nyní u nás máme tři rafinérie. A tedy, pardon, jenom dvě. Je tu dohromady nějakých 33 hm, tisíc eh, hektarů a došlo samozřejmě k uzavírání eh, různých eh, rafinérií následně po reformě. Já bych chtěl zdůraznit ještě jednu věc, je v souladu s tím, co řekli španělští kolegové v Itálii. Nejenže došlo k uzavírání instalací, ale my sami jsme také investovali vysoké částky k navýšení kapacity, řešit spotřebu energie a jak si řídit samotný trh, takže ty investice byly obrovské. Já bych rád zdůraznil jednu věc, tedy to, jaká je v první řadě situace. V první řadě v roce 2014 trh zareagoval, když se oznámilo tedy, že dojde k roce 2017 ukončení kvót. Tehdy reakce eh, byla taková, že eh, to vypadalo, jako kdyby tady žádné kvóty neexistovaly. A ty podmínky v Evropě dosáhly naprosto nepřijatelných eh, mezi A ceny se přibližují čím dál více těm eh, celosvětovým eh, cenám za cukr. Máme to doloženo nejrůznějšími studiemi. Tady bych chtěl jenom něco ukázat, ten vývoj za dva roky, za poslední dva roky, ta situace na trhu byla podobná, jako jak si předvídali ti, kdyby to nebyl ten ohlášený konec kvót. A samozřejmě, že významné eh, producentské skupiny přišly o prostředky. Tady mám na mysli i podniky Zycukr, Aby Sugar a Tereos. To jsou takové tři asi nejkonkurenčnější skupiny, které eh, působí i na burze a zaznamenaly podstatné ztráty. Takže co z toho všeho vyplývá? tady s těmito podmínk, cenovými podmínkami je to neudržitelné pro celé odvětví a to je prostě, to jsou fakta. Tady ten graf vypadá složitě, ale pokud s to trochu trpělivosti se na to podíváte následně, tak pochopíte, že to je tedy vývoj trhu těch hlavních spotřebitelů na světové úrovni. Jsou rozděleni do několika skupin. Ty první nejnižší, to je ta žlutá a zelená linka, to jsou velcí producenti Indie a Brazílie. Pak Evropská unie a Spojené státy, to jsou ty modré čárky. A ty rozvinuté ekonomiky a pak dvě země velkých producentů s velkým plánováním a to je tedy Rusko a Čína. A když se soustředíme na tu pravou část grafu, tak vidíte, že z nějakých nepochopitelných důvodů Evropská unie za poslední dva roky sladila ty ceny z Indii a Brazílii. A pak ty ostatní, kdo jsou vlastně naši eh, konkurenti, mají ty velké nadnárodní podniky se nacházejí nějakých 200 eur eh, nad námi. Někdy až, je to až 300 eurový rozdíl. Co je tedy jisté pro Evropskou unii, ono se to může změnit za eh, poslední, ono se to změnilo zejména za těch uplynulých pět let, pokud to tedy takto bude pokračovat, tak jsme se úplně přiblížili k těm cenám trhu Indie a Brazílie, které jsou naprosto odlišné od nás. Jsou to tedy velcí producenti a Brazílie je největším světovým vývozcem. A, a také známá produkci etanolu. Já to nebudu zopako, opakovat, jak je to důležité ze strategického hlediska pro Itálii i pro Evropu. Chci zdůraznit jeden aspekt, tedy je tu určitý dopad, který my tu vypočítáváme za rok, za ty dvě rafinérie eh, na eh, určitých regionálních oblastech. Je to 100 milionů eur každoročně. Přítomnost těchto instalací, jak si Eh, vede k těmto eh, výdajům. Jsou to platy, logistika, prostě všechno to, co si to eh, vyžaduje. A my samozřejmě něčeho takového se nemůžeme vzdát jen tak. Pak další aspekty, protože můj čas za chvilku vyprší, to jsou ta ponaučení, která bychom si z tohoto měli vzít. Asi o mléku tady nemá cenu hovořit, o tom již eh, poslanci eh, hovořili hodně. Možná a jenom bychom mohli říci, že ta, ty lidské chyby jsou ďábelské a zdá se, že tady, eh, jak si kráčíme stejným směrem, dochází k tomu samému. Měli bychom se nad, z toho poučit. Druhé ponaučení podívat se na to, k čemu došlo ve Spojeném království. Ti v roce 2008 učinili dohodu o otevírání se trhu s Mexikem. V prvních letech to probíhalo dobře a v roce 2012 si Mexiko uvědomilo, že ty prodeje do Spojených států byly velké, tak a je navýšili o, o ještě o milion tun více, než byla americká spotřeby. A ty ceny následně tedy se snížily za rok z 900 na 420 na tunu. A vláda musela zahájit eh, program, kde poskytovala podpory eh, na přeměnu eh, krystalového cukru na bioetanolu, což je ta nejabsurdnější věc takže přestože byla ta dohoda o volném obchodu, museli se opět dohodnout tedy o objemech a cenách. To si myslím je tedy důležité pro tu nadcházející diskuzi, tedy objemy produkce. Ono se to nejedná jenom o cukr, ale i o další. Bez té intervence prostě to nebude fungovat a celý proces nebude efektivní a i ta takováto podpora je jaksi spožděla v případě nějaké krize. E, to vede třeba ke dvěma rokům a v mezidobí ta hospodářství zmizela, lidé přišli o práci. Pak ještě co se týče objemu, tady e, je to těžké být prostě e, jaksi slučitelný s pravidly s VTO. Ta často intervenuje. Řečník je přerušen. Takže uvidíme tedy, eh, zda se ponaučíme řádně. Eh, uvidíme, jak to bude fungovat, ale je to tedy úsilí, které musíme vykonat eh, společně. Děkuji vám za pozornost. Dzień dobry Państwu. Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Křištof Nikil, jsem předseda Svazu pěstitelů řepy v Polsku. Pane předsedo, dámy a pánové, stojí před vámi zemědělec, který od začátku své činnosti pěstuje řepu cukrovku. Řepa cukrovka je velkou součástí rostlinné výroby a umožňuje širokou biodiverzitu a je dobrá pro životní prostředí. Dneska zapomínáme na to, jak důležitá ta rostlina je. Často málo kdy tedy čteme o tom, jak důležitá řepa cukrovka je pro trvale udržitelné zemědělství. Teď tady hovoříme o určité sekvenci etap eh, v rámci potravinářského řetězce, od výroby po skladování a začínáme od prvotní produkce až po spotřebu. Já mám pocit, že tato definice by měla být doplněna o aspekt ekologický, který se týká úplně celého procesu. Před první etapou, první výrobou musíme brát v úvahu i změny půdy. A tady si myslím, že řepa cukrovka je opravdu výborná, protože zlepšuje kvalitu půdy a také vytváří dobrý podklad pro další a pro další plodiny. My to víme už staletí jako zemědělci, ale chci, aby na to nezapomínali i ti, kteří rozhodují. Není tedy možné pěstovat ekologicky, pokud výsledkem a bruselského rozhodnutí bude nižší produkce řepy, cukrovky, ale skoro nikdy nebere komise tuto v úvahu poslední roky se snížila o 40 v Evropské unii plocha pěstování řepy cukrovky. A je to prostě výsledek špatné bruselské politiky, která dnes, která vychází jenom z krátkodobého horizontu a vůbec nemyslí na dopady na budoucí pokolení. Negativní dopady a vliv na životní prostředí uvidíme až v budoucnosti. V tuto chvíli se berou v úvahu pouze aktuální požadavky trhu. Dámy a pánové, smlouva o fungování Evropské unie říká, že cílem společné zemědělské politiky je mimo jiné i na zvýšení efektivity tím, že se bude podporovat technický pokrok a že bude probíhat racionálně zemědělská produkce, že bude zachována životní úroveň na venkově a že, bude garantova, že budou garantovány příjmy. Nemáte pocit, že stávající zemědělská politika nebere tyto cíle v úvahu? E, nevybírá si mezi nimi jenom když vytváříme předpisy, tak zapomínáme třeba na to, eh, že nějaká rostlina má dobrý vliv na životní prostředí. A co eh, zachování příjmu lidí v zemědělství? Když úplně zrušíme eh, regulaci na trhu cukru, tak ho to bude destabilizovat a může to mít i dopad na bezpečnost dodávek potravin. Nelíbí se nám směr těchto deregulací od roku 2017, tedy přestanou platit produkční kvóty, nebudou také zajištěny minimální příjmy prostřednictvím minimální ceny, což je regulační nástroj, který bude v tuto chvíli nahrazen pouze odvětvovými dohodami, které jsou v podstatě dohodou mezi producenty a pěstiteli. Máme usnesení parlamentu z roku 2013, které říká, že poté, co bude zrušen systém kvot, tak bude potřeba mít specifické nástroje pro zajištění rovnováhy mezi zájmy cukrovárnickými podniky a pěstiteli řepy cukrovky. Proto je potřeba najít standardní předpisy, které budou regulovat tyto dohody. Táží se, co vy jste učinili v této oblasti jako zákonodárci. Jak jste zajistili tuto rovnováhu? Ukazuje se, že tržní síla zemědělců eh, je slabá, pokud neexistuje regulace a neumožní to dosáhnout eh, cílu z jednotné organizace trhu a nezajistí to rovnováhu práv a povinností u obou stran. Zepisů týkající se eh, odvětvových dohod oslabí toto odvětví od samého začátku, ještě předtím, než se vůbec začne vyjednávat se zpracovateli. Chybí nám zde právní prostředí týkající se cenových vyjednávání. Silná pozice producentů cukru bude ještě více posílena. Cukrovarnické podniky mají ekonomickou sílu, která jim umožní diktovat cenové podmínky bez toho, aniž by museli dis- diskutovat o obsahu. Podle mě takovéto podmínky jsou nepřijatelné. Můžou vést k nekalým hospodářským praktikám, které se zcela zásadně liší od takového fungování trhu, kde by e, nebyl jednostranný diktát, ale rovnováha. A dnes se toto začíná stát. Pěstitelé řepy cukrovky stanov, mají jaksi roli, která je stanovena právem, ale jakmile bude zrušena regulace a nebude řečeno, jaké práva mají organizace e, zastupující malé pěstitele, tak potom v podstatě e, cukrovary budou mít dominující pohyby, po, po, pozici. A co úřady pro ochrany hospodářské soutěže? Namísto toho, co by se zajistila spravedlivá konkurence, tak Evropská komise ještě posiluje dominující pozici cukrovaru a to tím, že nemáme jasné výklady a na druhou stranu se přináší na tento trh protimonopolní nástroje, které chrání hospodářskou soutěž, ale znamená to, že v podstatě ještě více posilují monopolní pozici cukrovarnických podniků. Je to tady případ dost zvláštní. Dnes máme devět největších firm, které produkují 90% cukru na trhu a 140 tisíc zemědělců jim dodává řepu. Na jeden cukrovar spadá zhruba 1300 zemědělců. Nesmíme zapomínat na to, že řepa cukrovka není žádná trvalka. A musí být prostě zpracována rychle a nedaleko. Nemůžete ji skladovat, nemůžete si vybrat kdo to zpracuje. Zpracovatel se rozhodne, odkud vezme řepu. Jak máme konkurovat a jak máme chránit svá práva, když na jednu stranu máme předpisy týkající se uh, smluvních podmínek a na druhou stranu omezené vyjednávací podmínky kvůli úřadům pro ochranu hospodářské soutěže. Obávám se, že po roce 2017 tyto smlouvy budou ještě problematičtější. V tom smyslu, že smlouvu máš, chceš, nechceš. A e, zemědělci prostě budou muset buď to přijat, anebo vůbec smlouvu neuzavírat. Já mám za to, že prostě pokud se nedohodnou, e, nedohodne o ceně e, jaksi svaz, který zastupuje pěstitele, tak to není žádná hospodářská soutěž. Zajistí tato liberalizace dobrou spolupráci mezi jednotlivými částmi tohoto řetězce? Já o tom pochybuji. Na trhu výkupu řepy cukrovky a prostě pokud bude chybět regulace, která bude chránit slabší stranu, tak je to obrovské zanedbání. Dnes je to vidět, prostě cukrovary diktují podmínky a nemusí vůbec brát v úvahu a zemědělce. Diktují cenu za řepu cukrovku a říkají, že není možné eh, z důvodu ochrany hospodářské soutěže to dělat jinak. Pokud nebudeme mít jasná a systematická řešení, která si vynutí ceny eh, vyjednávat mezi zemědělci a svazy pěstitelů odvětvově, tak to povede v krizi produkce řepy cukrovky a nebo se sníží neospravedlnitelným způsobem příjmy zemědělců. Dámy a pánové, kteří budete předpisy, vycházíte z hlavních zásad pro rozvoj partnerství a spolupráci. A dnes nás čeká velká krize na trhu cukru. Jeden z mých kolegů zemědělců nedávno řekl, že jsme na jedné lodi z cukrovary a doufá, že pojedeme tedy, že budeme veslovat stejným směrem. Dnes ten člun sice ještě pořád plave, ale nabírá vodu a za chvíli se rozbije. Bohužel nemáme do záchrany člunu pro všechny. Ti, kteří budou na spodu části paluby, tak ti do nich se nedostanou. Musíme společně udržet produkci řepy cukrovky v Evropě. Ale takové produkce, která se vyplatí Brusel si dnes umývá ruce a, a zemědělci musí prodávat pod cenou, e, pod náklady. Je poslední chvíle na to připravit rozhodnutí, která s nějakým způsobem zmírní dopady této reformy. Prosím, myslete na to, jakými mechanismy se dají udržet pod kontrolou tyto negativní dopady. Měli bychom mít nástroje, které zajistí rovnováhu práv a povinností mezi cukrovarníky a mezi zemědělci. Týká se to především ceny, která by měla brát v úvahu případný zisk z prodeje cukru, protože pouze to zajistí, že nebudou likvidováni zemědělci eh, cenami pod náklady. To jsou opatření, které potřebujeme zajistit rychle, protože pokud se to bude dále protahovat, tak to bude mít obrovské dopady. Vaším rozhodnutím přijde do úpadku řada firem. Pane předsedo, děkuji mnohokrát za delegovaný akt týkající se dělení zisku z prodeje cukru. My tomu tak říkáme, ale pane předsedo, ten akt nestačí. Ještě posiluje pozici cukrovarníku a ne náš zemědělců. Prosím, berte na to úvahu. A pane předsedo, jenom jedno slovo týkající se pladeb eh, u řepy cukrovky. Dámy a pánové, tady je potřeba říct si pravdu až do posledního slova. V jiných zemích eh, obálky na řepu cukrovku byly prostě započítány do pladeb eh, pro, dané, pro danou farmu. Pokud chceme mít rovnou konkurenci v EU, tak po roce 2020 a bychom měli mít stejné platby všem farmám. Teprve potom ta konkurence bude zachována. Děkuji. Já vám také děkuji. Vypadl mikrofon. Poprosíme direktora Poprosíme pana ředitele Korte, aby prezentoval stanovisko Evropské komise. Prosím. Hned prosím vystupte. Eh. Děkuji, pane předsedo. Já jsem čekal, myslím jsem, že pohovořím až po poslanci, ale pokud mi dáte slovo nyní, tak rád samozřejmě promluvím. V první řadě velice vítáme tuto dnešní akci. Rádi eh, pohovoříme o cukru v tak důležitou dobu pro celé odvětví. Produkce cukrové řepy v Evropské unii je samozřejmě výsostně důležitá, to tu několikrát zaznělo, je to důležité pro produkci potravin, pro zaměstnanost v různých oblastech a také pro získání eh, eh, obnovitelných zdrojů energie. Velice pozorně jsme analyzovali tu zprávu vašeho výboru nás na komisi a samozřejmě i dále ji budeme analyzovat. A těšíme se i na další nadcházející diskuze s vámi a s dalšími zúčastněnými stranami. E, zazněla tu v připomínkách celá řada důležitých bodů, ke kterým bych se chtěl i já vyjádřit. Jak to zaznělo, to rozhodnutí zrušit kvóty to, e, k tomu došlo v roce 2006 a potvrdili to zákonodárci, včetně parlamentu v roce 2013 když se doplnili další dva roky. To znamená, že sektor měl hodně času, to znamená 12 let na přípravu. A v tomto kontextu eh, já jsme si i my kolegové vyslechli jak producenty, tak zástupce průmyslu, ti byli přesvědčeni, že tedy uh, mají dost času a že celý sektor je připraven eh, na tu změnu ukončení kvót v příštím roce. To napomohlo celému procesu, ač byl důležitý, ale eh, pomohla tomu tedy ta velká podpora restrukturalizace. Myslím, že to bylo nějakých 6 miliard eur, které byly dány k dispozici v roce 2004. K začátku celého procesu došlo eh, k uzavření nějakých 80 eh, továren a těm, jak si bylo napomoženo ze strany eh, finančních prostředků Unie. Myslím si, že to byla úspěšná restrukturalizační operace a nyní tedy celé odvětví je mnohem lépe připraveno na ukončení toho systému kvót. Za druhé, také bych chtěl říci, že z hlediska komise ukončení kvót neznamená plnou liberalizaci nebo deregulaci, jak jsem to zaslechl. Hrnout, co stále bude po roce 2017. I nadále bude soukromé skladování trošku jiným způsobem, než je tomu nyní. V podstatě ten nástroj soukromého skladování bude eh, flexibilnější než dnes. Kolektivní vyjednávání, to za druhé, písemné dohody v rámci obchodu, což je velice důležité a my jsme nedávno navrhli aktiv přenesené pravomoci, abychom zajistili, že i po ukončení kvót ty cenové úpravy a formulace toho, jak definovat ceny, budou umožněny mezi pěstiteli a rafinéry tak, jak je to nyní. Tam byla určitá mezera v legislativě, kterou jsme zaplnili tím aktem v přenesené pravomoci a je to velice důležitý legislativní akt, který by měl právě na pomoci stabilitě v odvětví a zachování tohoto odvětví. Je to jediné odvětví, které má tuto úpravu. Žádné jiné v rámci SZP se nemůže právě takto spoléhat na tak solidní úpravu, která je úplně imunní od kartelových orgánů v Evropské unii. Takže toto je velice cená část, kterou bych tu chtěl zdůraznit. Samozřejmě 17. července to bude podrobeno dohledu z vaší strany. A myslím si, že tedy a, to projde a tento akt eh, projde. Pak eh, úpravy týkající se dovozu, to je třetí věc. Tady eh, žádný cukr nevstoupí na tento trh po těch dohodách o volných obchodech protože nikdo nebude platit 390 eur za tunu. To je tedy důležitá jaksi klauzule pro budoucnost celého odvětví. Žádný žádný volný obchod tímto nepřichází do Evropské unie, jak to někdo navrhoval. A také v příštím roce už nebudou žádná omezení na množství k vývozu ze strany Evropské unie, což je zase velice důležité. Dnešku ty, eh, ty vývozy mimo eh, kvóty jsou zachovány do hodnoty 1,3 milionu tun a tento limit také, eh, jak si eh, s tím se skončí a budeme moci tedy vyvážet na další trhy. Za další přímé platby, ty jsou samozřejmě, jsou tu i pro producenty eh, řepy, podpůrné, dobrovolné, dobrovolné podpory, těch se zapojilo 10 členských států. Do Polska to bylo 386 eur na hektar navíc. víc kromě té přímé platby, nebo 67 eh, ve Finsku a 64 eh, v Rumunsku, což jsou podstatné eh, částky podpory, která byla jaksi dostupná tomuto odvětví. A je to jaksi trošku za ten limit, co se poskytuje v jiných odvětvích. Pak eh, samozřejmě komise může činit i další kroky a máme takový arsenál opatření, i, jsou tu mimořádná opatření, k některým jsme již přistoupili například v oblasti mlékárenství. Samozřejmě eh, to úplně neukončilo celou eh, krizi, ale určitě měli do pozitivní dopad. Situace v mlačném. odvětví byla mnohem horší, kdybychom nepřistoupili k těmto krokům. A samozřejmě v pondělí zasedání rady, tam se bude hovořit o dalších opatřeních. A pak konkrétně tedy o situaci mezi mlékem a cukrem, protože jsem slyšel mnoho připomínek, že tedy ta situace bude úplně stejná a že to, k čemu dochází v oblasti mléka, k tomu nastane i v, u cukru. Já nezdílím tento názor. Toto je velice jednoduché přirovnání. Za prvé, protože eh, mlékárenství to eh, nespůsobilo tu krizi ukončení kvot. Tam byly jiné faktory, jak to víte, v tom mlékárenském odvětví v roce 2009 jsme ještě měli kvóty a již probíhala krize a ty ceny byly ještě nižší než dnes, takže kvóty nejsou zárukou, protože tu nebude krize. Ta situace je mnohem komplexnější. A ještě, co je důležitější, že organizace celého odvětví je velice složitá. A to v tom smyslu, a myslím, že tady stojí za to poděkovat všem řečníkům. Ta organizace je velice dobře zorganizována. Máme tu zástupce pěstitelů řepy i rafinéru, kteří vidí, že je to dobře zorganizovaný, regulovaný trh a zemědělci jsou připraveni. Tam to není jako u, pěst, u chovatelů krav na mléko. Prostě to jsou rodina zemědělství, nebyli připraveni, zadlužili se a podobně. Takže zase nezdílím eh, tento pesimistický náhled do budoucna. Spíše naopak ze strany komise si přejeme, aby to byl úspěch a velice eh, přitom počítáme s podporou parlamentu. Děkuji. Děkujeme, pane řediteli. To vaše tvrzení o arzenálu rozhodnutí, které jsou v kompetenci výboru, Nevím, jestli arzenál možnosti, arzenál rozhodnutí je to tež. Zajímalo by mě, eh, jestli se někdo hlásí. Jenom jednu minutu, prosím, pan poslanec Aňu. Opravdu poprosím jednu minutu. Děkuji, pane předsedeno, velice rychle. Děkuji všem, kteří vystoupili v tomto panelu za kvalitní vystoupení. Ani po tom, co říkal pan Korte, nemám klidnější hlavu. Říkáte nám, že v budoucnosti to bude lepší, ale nevím, nevím. Když se dívám, říkáte, že nemáme dělat paralely s mlékem, ale já je tam prostě vidím. Máme krizi v léku a když vidím, že prostě nejsme schopni vytvořit nástroje na reagování na tuto krizi a tak si opravdu kladu otázku, jestli s cukrem to nedopadne stejně špatně. A chtěl jsem jenom připomenout, že liberalizace u mléka, kde liberalizace, liberalizace u mléka dopadla špatně. Dnes navíc daleko více dovážíme i u cukru. Nevím, jestli to k něčemu dobrému bude. A hovořili jsme také o třtinovém cukru z ze vzdálených oblastí Evropy. To je otázka, na kterou si musíme dát pozor. Jsou to velice těžce postižená postižené oblasti, které potřebují velkou péči. Pan poslanec Hausling, jednu minutu, prosím. Já, ich bin der Meinung, wir sollten... Já si e, myslím, že bychom se měli za dva roky vrátit k tomu, co jsme řekli tady, protože u mléka to bylo stejné. Před dvěma roky jsme si tady vyslechli, všechno bylo, e, všechno bude v pořádku, sektor je dobře e, nastavený a e, že jsme na to měli dostatek času se na všechno připravit. Nyní Tedy se jedná o to, že se pak za krátkou dobu tady e, setkáme a řekneme, že zrušit ten systém kvót bylo špatné. Já si myslím, že opravdu zatáhněme za záchranou brzdu, musíme tady vyvíjet nátlak jako parlament. Co se týče jednání, tak e, parlament nebyl e, ochoten se vzdát kvót, ale nakonec to bylo kvůli tlaku z jiných eh, z členských států, ale tady bylo eh, řečeno, že máme tady eh, jedno odvětví, odkud přichází tedy ten cukr ze zahraničí, ale, ale do Evropy to přichází, protože máme právě tuto dohodu. Děkuji vám, pane předsedo já bych chtěl říci, jakou vnější ochranu na tunu potřebujeme v dlouhodobém horizontu, tak aby eh, cukrový eh, sektor se mohl poprat s tím eh, brazilským sektorem. V roce 2004 jsem přišel do Evropského parlamentu a moje první zpráva jako stínový zpravodaj se týkala právě cukru. Tam tenkrát byl nátlak z Evropské komise na snížení cen. A potom eh, eh, k té eh, italské kolegyni bych chtěl říci, že máme 6 milionů tun navíc v Evropě, než se spotřebuje. A tak to prostě to dál není možné. Pan poslanec Agňura, jednu minutu. Pane předsedo, tady jsem měl více otázek než odpovědi. Já mám konkrétní otázku na panelistu. Kdo si myslíte, že je vaším největším ohrožením? Přece to nemůžou být cukrovary. Slyšeli jsme, že prostě je zavírají, takže ti vás neohrožují. Tak odkud ten cukr jde? Můžete mi říct tu zemi, která vám působí největší problém? A je to rafinovaný cukr, který přivážejí? A nebo co vlastně dovážejí? Kanada má třeba úplně liberalizovaný trh cukru, má tedy geneticky modifikovanou zopu cukrovky a vydělává peníze. Možná bychom se měli poučit. Pan Jar jako poslední jedna minuta. Děkuji. Já si myslím, že vnější ochrana je eh, potřeba a e, zajímal by mě názor e, panelistů, pokud jde o vázané platby, ty jsou možné, ale e, v rámci vnitřního trhu to považuji za narušení hospodářské soutěže a pravděpodobně tady máme příležitost v porovnání s mlékem, aby zemědělci měli větší flexibilitu a to eh, souvisí se spoluprací mezi zemědělci a mezi průmyslem a zde je důležité zmínit otázku cen v mém eh, regionu. Eh, my jsme před 20 lety v mém regionu přišli od cukru a jsme ještě stále naživu. Takže je důležité, aby ta spolupráce fungovala lépe a to by bylo vše. Bardzo děkuji. Děkuji vám minutu a půl a nakonec pan Dekorter také minutu a půl. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jestli mohu, tak jsem především chtěla reagovat na to, co říkal pan Korte o ochraně. Já jsem možná tuto věc úplně nerozvedla. Dovozy se zvýšily zásadně od reformy od roku 2006. Tehdy to byly 2 miliony tun, už tehdy jsem tam pracovala a teď už je to spíše 3 miliony tun dovozu. Takže to je přece jenom zvýšení o 50%. Takže nemůžeme říci, že trh je úplně chráněn, když prostě tolik dovážíme. Ve chvíli, kdy jsme téměř soběstační. To se tedy říct nedá. Potom co se týče aktu v přenesené pravomoci, tak tam zase musím říci, že tento akt je výsledkem velmi dlouhého procesu a diskusí v tomto odvětví s Evropskou komisí. A tento výsledek je kompromisem, který byl předložen k přijetí. A já mám za to, že je potřeba, aby tento kompromis a ten Delegovaný akt byl přijat a začal se uplatňovat. Je to dobrý kompromis, je potřeba podívat se na to, jak bude fungovat. A jsme jediné odvětví, které má tolik stránek v pravidlech VTO, které se zabývají eh, pěstováním řepy cukrovky. To, mm... Děkuji vám, pane předsedo. Jedna věc, která mi činí obavy a o které se tady hovořilo, o těch eh, vázaných podporách. Mám jednu připomínku. Já eh, souhlasím s tím, že kde to je možné, neměli bychom hovořit o narušení hospodářské soutěže, ale na základě praxe v Itálii, já nevím, jak je to v jiných zemích, ani neznám to množství, ale Eh, vázaná podpora eh, se považovala, nebo se skonstatovalo, že je narušení hospodářské soutěže v Itálii. Takže nejdříve objektivní připomínka. Objektivní připomínka je, že Itálie má 500 tisíc tun kvot a a 300 tisíc tun v roce 2016. A tam, kde je tedy Eh, to narušení hospodářské soutěže v případě těchto čísel a německý europoslanec to řekl, existuje narušení hospodářské soutěže, když se eh, produkuje více díky vázaným podporám, ale v našem případě neexistuje toto narušení. A další věc? Každá země zažívá jiné situace, pokud jde o pěstování těchto produkt. Vázané podpory v jednotlivých zemích by měly ilustrovat tyto příklady, protože Španělsko eh, vynaložilo velké prostředky na eh, opuštění upuštění o této výroby. A je to narušení hospodářské soutěže, že Španělsko vynaložilo prostředky? Já si nemyslím. E, v Itálii máme více 30 v porovnání s jinými zeměmi. E, navíc je to narušení hospodářské soutěže, že musíme platit za energii více než v jiných zemích. A závěrem v nařízení se hovoří, že vázané podpory se mohou nabídnout v případě, že existují e, klíčová odvětví, která jsou ohrožena ať už se eh, použije jakákoliv vázaná produkce, mm, tak eh, má to být vhodným příst, má to být vhodné, ale myslím si, že takové tady chybné výpočty nejsou dobré. Děkuji bardzo, paní. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, já mám za to, že celé mé dnešní vystoupení bylo věnováno tomu, že je potřeba posílit pozici pěstitelů. A to je ten hlavní úkol, který stojí před Evropskou komisí. Já jsem chtěl ještě jednou poděkovat za to, že delegovaný akt máme, ale akt přenesené pravomoci, který, eh, který je nastavený tak, jako je, nezabezpečuje zemědělce, ale cukrovarníky. Protože když se bude prodávat cukr za nízké ceny, tak oni pořád ještě si můžou zachovat svoji marži. Takže je potřeba se zamyslet nad tím, jestli by nebylo lepší členským státům dát možnost prostřednictvím nějakého nařízení eh, si rozdělovat eh, tento nadbytek. To by byl dobrý nápad. Výrobci cukru mají monopolistickou pozici v tom řetězci, protože nemáme žádné nástroje na straně zemědělců, které by nám umožňovaly vyjednávat. Nemáme už s nich nic. A to, že tam máme Eh, to ustanovení o podílu přidané, oddělení přidané hodnoty může začít diskusy. Ale jak jsem řekl, to nestačí. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane řediteli, máte dvě minuty. Moc se vám omlouvám, všem se vám omlouvám. Prosím, máte slovo. Ještě jednou děkuji. Padlo tu několik eh, otázek konkrétně na mě. Ta první věc se týká dovozu. Tedy eh, já jsem řekl, že když se podíváte na, ty, na tu sazbu za dovoz, který se platí eh, veškerý dovoz cukru mimo preferenční dohody, tak to není příliš mnoho a my všichni dobře víme, jak je konkurenční Brazílie. Ovšem z Brazílie vlastně je to jediný možný druh dovozu v rámci kvót VTO a velká většina dovozu cukru pochází právě z dohod, eh, ze zemí z dohody Everything But Arms. A Evropská unie je samozřejmě nakloněna i těmto zemím a chce jim na pomoci. Platí nulové celní sazby pro dovoz a nejsou tam žádná kvantitativní omezení a myslím si, že komise a zřejmě my všichni jsme očekávali, když nastala reforma, že eh, z těchto zemí k nám přijde ještě mnohem víc. My všichni velice dobře víme, jak je to s tím cukrovarem v Londýně a v podstatě víme, že podobně jako oni jsme připraveni, eh, překvapení, že ty země, které platí nulové sazby a mají neomezený přístup, tak eh, v podstatě nepřispívají na evropský trh, přestože dostali velkou podporu třeba k modernizaci. To je tedy jeden způsob, jedna cesta té reformy, jak ukázat, že to nefungovalo, jak jsme očekávali. To je tedy jenom jedna ta odbočka v rámci toho celkového kompromisu. Když jsem tady nahlížel, naslouchal celé té diskuzi, jsou tu takové různě konfliktní zájmy a tady na komisi to pořád musíme dávat do rovnováhy. Velká většina toho dovozu jak si nepřichází od těch hlavních konkurentů. Pak ty nejvzdálenější eh, regiony, také mají specifický režim pomoc. Tady s panem Andrewem souhlasím, eh, že je třeba se na to zaměřit eh, konkrétně na tyto oblast a pak panu Nikelovi bych řekl ano, posílení pozice producenta v tom dodavatelském řetězci, to je opravdu s středobodem také politiky komisaře Hogana a také je to jeden z těch důvodů, proč tady byl ten akt přenesené pravomoci zvolen a komisař také připravil task force, aby se zadívala na to, jak strukturovaně toto brát v potaz. Děkuji. Dámy a pánové, dnešní diskuse ukázala, jak dlouhá a těžká cesta před námi stojí. Na trhu cukru. Děkuji vám všem, děkuji odborníkům. Omlouvám se, že jsem na vás musel být tak tvrdý s vaším časem vystoupení. Omlouvám se. Děkuji a uzavírám zasedání.